Dobré ráno, dámy a pánové, vážení kolegové. Je 9 hodin, takže bychom měli začít bez jakéhokoliv dalšího prodlení. Jak víte, dnes dopoledne bude poměrně nabitý program, přičemž nejdůležitější body na programu eh, jsou představení priorit a pracovního programu v oblasti vnitřní politiky a posléze v oblasti sociálního začlenování, zejména začlenování Romů. Zástupci maďarského předsednictví Rady EU. Ale nejprve, jako obvykle, musíme přijmout pořad jednání. Chci oznámit, že bod číslo 6 který se týká prezentace delegáta vysoké představitelky EU ohledně situačního střediska SITCEN, tedy zástupce uh, paní místopředsedkyně Eštonové. Bod bude odložen na pozdější jednání. To tež platí pro bod číslo 7, který se týká sjednoceného postupu. Tento bod bude přeložen na zítra, středu 26. Žádné námitky? Tím jsme se shodli na programu, schválili jsme program a bez jakého dalšího prodlení bych řekl, že je pro nás velkým potěšením, že mezi námi můžeme přivítat pana ministra Šandora Pintera, který je maďarský ministr vnitra. Pan ministr nás seznámí s prioritami a pracovním programem maďarského předsednictví v oblasti vnitřní politiky. Připomínám, kolegové, že dnes tady budeme mít dva ministry zastupující maďarské předsednictví. Nejprve to bude ministr vnitra. A já to připomínám proto, abyste odolali pokušení klást, řekněme, smíšené otázky, které by se týkaly jiných oblastí činnosti maďarské vlády, e, jako je třeba spravedlnost či sociální začlenování nebo přistěhovalectví, včetně začlenování Romů. Protože tyto otázky je třeba klást jiným zástupcům maďarské vlády, které na výboru Libe přivítáme buď ještě dnes nebo v některý další den. Dnes dopoledne tady máme dva ministry a také ještě další body, které jsou neméně důležité. Chtěl bych vás opravdu poprosit, abyste měli na paměti časová omezení a drželi se jich. Navrhuji, že by pan ministr během deseti, maximálně patnácti minut učinil prezentaci, pak proběhne první kolo otázek pro koordinátory, dva minuty na otáz, pardon, dvě minuty na otázku, e, posléze bude pan ministr Pinter mít čas na reakci a poté by proběhlo druhé otevřené kolo otázek, které bude tedy otevřené všem poslancům, kteří se budou chtít vzít slovo. No a pak tedy nakonec ještě pan ministr e, odpoví a tak bychom to měli stihnout zhruba během hodiny, hodiny deset, ne déle, protože pak přijde druhý ministr a pak tady máme ještě další důležité body, které musíme projít. Jak jsem říkal, máme opravdu nabité dopoledne. Takže ještě jednou vás tady vítám, pane ministře, máte slovo. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlament! Nagyon örülök. Děkuji. Pane předsedo, vážení poslanci, jsem rád, že mám tedy dnes příležitost seznámit vás s prioritami maďarského předsednictví v oblasti vnitřní politiky a jsem rád, že vám také mohu říct, jak si představujeme naši spolupráci s Evropským parlamentem. Stockholmský program je základem vnitřní politiky. My se chceme soustředit na všechny priority Stockholmského programu. Nejprve chci upozornit na hlavní prioritu a to je boj s organizovaným zločinem. Boj s organizovaným zločinem byl projednán radou už v roce 2000. Nyní tedy uplynulo 10 let a máme tedy, myslím, Eh, dobrý důvod zase se na to téma znovu podívat. A to z několika příčin. Za posledních deset let došlo k podstatným změnám. Prošli jsme krizí, z níž jsme se ještě nescela vzpamatovali, a tato krize postihla nejenom hospodářství, naše hodnoty, ale měla svůj dopad i na organizovaný zločin. Musíme tedy analyzovat dopady krize na organizovaný zločin a zamyslet se nad tím, eh, jak na tuto novou situaci reagovaly jednotlivé členské státy. Je jasné, že tuto práci musíme učinit a všechny členské státy se na této analýze musí podílet. Máme zde také možnosti spolupráce s Europolem, s Frontexem a pochopitelně i s členskými státy. Připravili jsme Eh, takový dotazník, který jsme předložili na radě a projednali jsme ho tam. A na příslušném zasedání rady si vzala slovo i pan López Aguilero, eh, což je, myslím, dobrý příspěvek k hladké spolupráci mezi parlamentem a radou. Pan López Aguilero zdůraznil, jaké jsou možnosti uh, užší spolupráce mezi námi. Myslím, že tato priorita je zcela opodstatněná. My bereme stokholmský program jako takový základ, stejně tak i vnitřní bezpečnostní strategii, kterou eh, přijali vrcholní představitelé EU v březnu a eh, komise v listopadu. Chtěl bych vás seznámit s takovými klíčovými body, mezi které patří i analýza současné situace, trendy a také chci zdůraznit tok informací, protože ten je samozřejmě velice důležitý v boji s organizovaným zločinem. A chci ještě zdůraznit, že eh, informace nezískáváme jenom z Europolu. Máme také východoevropskou iniciativu pro spolupráci s centrem v Bukarešti. A, v Bukarešti a tam vlastně můžeme získávat také informace, eh, které pocházejí eh, ze zemí za hranicemi EU. Takže ten tok informací je skutečně velmi důležitý a informace, které které získá vlastně centrum té východoevropské iniciativy, se také předávají dále Europolu. Co to znamená? E, znamená to, že už máme vlastně třeba informace z balkánských zemí, máme informace e, dopředu a to nám pomáhá bojovat s organizovaným zločinem. Další um, prioritou je zabavování majetku. To je také důležitá věc, protože zločinci nemohou mít pocit, že jakmile nabidou určitého majetku, tak ho prostě budou vlastnit navždy. Chceme tedy vlastně oslabit eh, ty, to ekonomické pozadí trestné činnosti. Také jsme zřídili projektovou skupinu účastní několika členských států a zástupců Europolu. A tato projektová skupina připraví určitou příručku, ve které se eh, bude analyzovat stávající situace boje s trestnou činností a Víme, že všechny členské státy se snaží bojovat s organizovaným zločinem určitým způsobem A samozřejmě členské státy třeba našly různé způsoby boje a my tady budeme hledat ty nejlepší postupy, nejlepší řešení různých problémů. Na zasedání rady jsem požádal ministry vnitra všech členských států o spolupráci a samozřejmě jsme poprosili, aby členské státy tedy vyslali své experty na přípravu této příručky, abychom mohli analyzovat Eh, tu nejlepší praxi a nejlepší postupy. Tato příručka by tedy měla popsat situaci organizovaného trestného, eh, organizované trestné činnosti v celé Evropské unii, to znamená nikoli v jed, jenom v jednom členském státě. Další prioritou je pro nás východní partnerství. Zase se díváme i za hranice Evropské unie Snažíme se předávat evropské hodnoty, evropský způsob myšlení, evropské ideje do této oblasti. A doufáme, že naši východní partneři budou přistupovat k přistěhovalectví a k nezákonnému přistěhovalectví stejně jako my, čímž by vznikl určitý filtr už za hranicemi EU, což by pak snížilo zátěž na našich hranicích. Toto partnerství je také příležitostí pro zúčastněné členské státy zlepšovat svou činnost tak, aby se podařilo naplnit evropské normy v oblasti právní a v oblasti boje s trestnou činností. Je tady další oblast, která je pro nás velice důležitá a to je šengenský systém, šengenský režim a případný vstup do tohoto eh, režimu Rumunska a Bulharska. Eh, očekává se, že tyto dvě země vstoupí. My jsme tento bod zařadili do našeho programu mezi eh, své priority. A Jde o to prozkoumat výsledky eh, expertní analýzy. Eh, zjistili jsme, že eh, tedy tyto země splnily požadavky a že tedy by se dala tato věc vnímat pozitivně. Podle posledních diskuzí s experty nicméně jsme zjistili, že v současné době Bulharsko přece jenom ještě nesplňuje všechny požadavky na hranicích. Eh, taktická, eh, pardon, technická kritéria Rumunsko, eh, co se jeho týká, splnilo. Nicméně vzhledem k tomu, že na rumunsko-bulharské hranici neexistují pohraniční kontroly, tak nemůžeme tyto dvě země e, vlastně e, analyzovat či e, zkoumat odděleně a proto musíme čekat, až Bulharsko splní zbylá kritéria. Na radě ministrů byl také zástupce Bulharska, ministr vnitra a slíbil, že budou do března letošního roku splněny e, všechny technické požadavky a e, požádal nás, abychom toto vzali v úvahu. Samozřejmě my víme, že nemůžeme prostě e, žádnému státu e, dovolit, aby přistoupil do šengenského systému, pokud nesplnil e, všechna kritéria, všech 100% kritérií. Německo a Francie se zatím staví proti vstupu těchto dvou států do šengenského režimu, protože jsou tady další oblasti justice a konkrétně boj s korupcí, kde prostě e, výkony těchto dvou států zatím nejsou uspokojující. Pak jsou tady další e, oblasti, o kterých bych rád mluvil, takže to budu muset trochu urychlit. Chtěl bych ještě eh, zmínit eh, bilaterální dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Myslím, že tato jednání dobře postupují. Nicméně myslíme také na Kanadu a Austrálii, protože vyjednáme, vyjednáváme dohody PNR i s nimi. Takže toto jsou pro nás rovněž prioritní úkoly. E, nejsou přímo úkolem rady, protože Evropská komise je vlastně v roli hlavního vyjednavače, nicméně my musíme na tato jednání velice e, myslet, musíme je sledovat a podporovat komisi. Pak je tady další významný úkol, a to je vlastně znovu e, upevnit systém systém vlastně vnitřních a vnějších hranic. Je tady otázka jednoho jednotného, takzvaný, takzvaný systém Eurodac. Pak je tady systém Systém single permit, kde diskuze stále ještě probíhají. To je takzvaný sjednocený postup při vyřizování žádosti o povolení k pobytu a výkonu práce. A e, potom e, otázka ICT. Tam musím říct, že jsme dohodě v radě velice nablízku. Všichni ministři vnitra totiž e, projevili souhlas a ICT potvrzují. Nicméně maďarské předsednictví nechce Eh, otázku sjednoceného postupu opustit. My bychom opravdu rádi uzavřeli tyto dohody a vytvořili, eh, vytvořili eh, příslušné podmínky pro postup. Pak je tady ještě další důležité téma a tím je informační vízový systém. Máme tady lhůtu časovou, která končí v červnu. V červnu by tedy všechno mělo být eh, již plně funkční. A pak je tady ještě šengenský informační systém číslo dvě. To je již na pořadu dne, to je takový ležák skutečně velice dlouho, protože Maďarsko bylo ještě kandidátskou zemí, když se o tomto systému SIS-2 hovořilo. Já skutečně doufám, že se to stane skutečností a to brzy. A pak bych chtěl ještě pohovořit stručně o dunajské strategii. My v tomto směru také budeme muset učinit určité kroky. E, Dunaj je e, sedmým největším říčním tokem, bychom, tak bychom rádi e, se vyvarovali různých nehod, různých trestných činů, toho, aby se tato cesta eh, využívala pro pašování eh, psychotropních látek a tak dále. Takže se musí zvýšit bezpečnost a eh, přitom bychom také chtěli důsledně dbát na dodržování základních lidských práv a v tomto směru doufáme ve spolupráci s Evropským parlamentem. Toto budeme muset uvést do určité rovnováhy a pokud se nám to podaří, tak si myslím, že maďarské předsednictví bude opravdu úspěšné. Děkuji vám za pozornost. Musím říct, že jsem otevřen vašim otázkám a hovořil jsem přesně 12,5 minut, takže snad jsem se vešel do toho eh, do toho časového slotu, který mi byl vyměřen. Předseda, děkujeme panu ministrovi za jeho slova, za to, že dodržel čas a teď bude nastá, nastane tedy první kolo eh, otázek. Nejprve koordinátoři, věnujeme tomu maximálně 10 minut jménem EPP, to bude Carlos Koju, takže prosím dvě minuty každý. Děkuji, pane předsedo. E, já bych chtěl Eh, popřát maďarskému předsednictví eh, úspěchy a štěstí při výkonu eh, funkce a panu ministrovi douf, panu, doufám, že pan ministr s námi bude udržovat dobrou spolupráci a chci se také omluvit za to, že nebudu přítomný během celé schůze, protože na výboru pro lidská práva máme dnes slyšení, kterého se musím zúčastnit. Teď mám několik otázek. První se vztahuje k Bulharsku a Rumunsku. Možná, že tato otázka bude působit jako rétorický dotaz, ale není tomu tak. Chtěl bych vědět, zdali maďarské předsednictví má v úmyslu vytvořit se zapojení těchto dvou států do Schengenu prioritu? A pokud ano, tak by mě zajímalo, jak chce maďarské předsednictví pracovat a spolupracovat s námi v Evropském parlamentu, abychom měli přístup ke všem dokumentům, ke všem zprávám. Jak jsem řekl, integrace eh, Bulharska a Rumunska do šengenského prostoru eh, závisí na tom, jak proběhne ověření bezpečnostních opatření a bezpečnostních zařízení. A my musíme být informováni o příslušných zprávách. Nicméně doposud nám rada žádnou odpověď na naše otázky neposkytla. Dostali jsme pouze reakce neformální, které nejsou zcela uspokojivé, protože ten omezený přístup ke všem těmto dokumentům nám e, umožňuje vlastně e, to, že se pouze malý počet poslanců s těmi fakty seznámí, nemá k něm přístup ani příslušný zpravodaj a e, to, se sam, to samé se týká SIS a SIS 2. Takže mě by zajímalo, co chcete v tomto směru v následujících šesti měsících vašeho mandátu učinit. A pak další věc, agentura, která se vztahuje k SIS 2, rozvoje a ke všem dalším otázkám v oblasti spravedlnosti vnitra a svobody má před sebou naléhavé úkoly a kladu si otázku, zda SIS dvě bude schopen všechny tyto úkoly plnit. Děkuji. Eh, vy jste skutečně, pane ministře, pokryl celou řadu oblastí. Mám dvě, tři otázky k těm kontroverznějším, obtížnějším eh, částem vašeho předsednictví. Minulý týden na plenárním zasedání jsme velmi podrobně diskutovali o asilovém balíčku a já jsem velice rád, že jste z této eh, otázky učinil významnou prioritu eh, v tom prohlášení maďarského předsednictví minulý týden. Eh, pro mne je problém s tímto asilovým balíčkem v tom, že tady vlastně to přepracované znění eh, se musí trošičku eh, rychleji projednat. Rychle se blížíme k roku 2012, kdy vlastně má, být, má vypršet lhůta k vytvoření společného evropského asilového systému a členské státy i rada, jak se dozvídáme, si dělají starost s náklady. My jsme nicméně eh, řekli eh, mnohokrát, že eh, pokud budeme opravdu hodně investovat z kraje, pokud to dobře e, ukotvíme z kraje, takže to bude ten nejlepší možný způsob. A tak to bylo i znovu zopakováno minulý týden na plenárce. Takže mě by zajímalo víc, e, jaký máte postoj k tomuto balíčku, včetně Eurodaku, včetně mm, prosazování e, práva v rámci Eurodaku a tak dále. Za druhé, vy jste hovořil do jistých podrobností i o organizovaném zločinu a tady chci říct, že i vnitřní bezpečnost bezpečnostní eh, strategie je eh, vaší prioritou. My jsme tím byli potěšeni a zajímal by nás konkrétně ten aspekt obchodování eh, s mm, podloudnictví a ty mafiánské praktiky, ke kterým dochází. E, takže to, tolik. A pak ještě otázka PNR. A úplně naposled Europol. Tady bychom také rádi zaznamenali určitý e, pokrok, takže i k tomu pokud možno několik dalších informací. Děkuji panu Morézovi, to bylo za socialisty. A teď skupina ALDE. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, za to, že jste nám předložil poměrně vyčerpávající seznam témat, která vlastně musí řešit jak rada, tak parlament v tuto chvíli. Vy jste se, pane ministře, zmínil o těchto otázkách jako o součástí toho prioritního seznamu maďarského předsednictví, ale já bych skutečně ráda věděla, jaká jsou skutečná stanoviska maďarského předsednictví k některým z těchto konkrétních otázek. Vy jste zmínil tu myšlenku boje proti nezákonné migraci mimo hranice Evropské unie. A stručně jste také zmínil myšlenku e, práce na té legální migraci a já bych ráda věděla, zdali maďarské předsednictví má e, jako prioritu přijetí toho sjednoceného postupu a e, o transferech. A k Eurodaku, jak e, se také ptal můj kolega z SD, mě by zajímalo e, pozice maďarského předsednictví ohledně vlastně přístupu orgánů prosazujících právo k údajům z Eurodaku. Co si o tom myslíte? A teď ještě k Schengenu a k přístupu těch dvou států k šengenskému prostoru. Vy jste se právě zmínil o tom, že jste dostal dva dopisy od dvou ministrů, kteří e, jsou proti e, a mě by zajímalo zase stanovisko maďarského předsednictví e, k těmto dvou dopisům z Francie a Německa. A ještě k tomu šengenskému aspektu. Já bych tady chtěla zdůraznit něco, co pan Coelho již také zdůraznil. Podle našeho názoru je naprosto nepřípustné, neumožnit parlamentu, aby měl přístup k dokumentům tam v těch případech, kdy my vlastně k těm věcem musíme e, vypracovávat vlastní stanoviska. To je ukázka toho, jak rada zachází s parlamentem a mělo by se nám dostat rovnému zacházení. Paní z Argentíny za zelené. Děkuji, pane předsedo. Já se budu rovnou zabývat eh, azylem a migrací. První neformální jednání ministrů spravedlnosti a vnitra proběhlo minulý týden v Maďarsku a zároveň Štrasburský soud také eh, přišel s rozhodnutím ohledně Eh, toho dublinského případu a eh, tam vlastně bylo rozhodnuto, že, bylo eh, že byl pozastaven návrat řeckých uprchlíků zpátky do Řecka. Mně to připadá velice rozumné, ale to celé ukazuje na to, jak urgentní je projednat znovu, revidovat tedy dublinskou dohodu. Já si kladu otázku, zdali ministři Eh, se vůbec eh, tímto tématem zabývali minulý týden, protože když se dívám na vaše plány na nadcházejících šest měsíců a na agendu eh, ministrů vnitra, tak vlastně tam máte další neformální jednání v červnu a pokaždé, když se jedná o migraci, tak je tam vlastně jako e, tento bod e, nazván e, situace, přehled o stávající situaci, state of play. A to by zajímalo samozřejmě celý tento parlament a mě konkrétně velice. Tady jde o to, že to, že si lidé nemohou eh, navracet zpátky do Řecka. Některé eh, členské státy vede k tomu, že by se Dublinská dohoda měla nějakým způsobem revidovat. A mě by zajímalo, zdali máte nějaký seznam směrnic, Eh, o kterých se domníváte, že můžete zajistit jejich prosazení v nadcházejících šesti měsících. A k tomu, co řekla paní kolegyně, bych chtěla ještě doplnit jednu věc. Zajímalo by mě trochu, co, se, eh, co si myslíte o východním partnerství. Eh, teď je to otázka možná překladu, ale tady vidím termín filtr Mechanism for Illegal Migration, takže nějaký filtr pro nelegální migraci. O tom jestli byste něco mohl říct. Předseda ECR eh, e tady má nějaké zástupce, je tu někdo? Ne, takže teď za GUE to bude pan Tavares. Obrigado pela sua apresentação. Děkuji, pane, děkuji, pane, před... děkuji, pane předsedo. Eh, já mám několik otázek, které si dovoluji formulovat eh, portugalsky. Eh, většina vašeho úvodního slova se týkala nelegální migrace. Musím říct, že jsem byl trochu překvapen, když jsem slyšel poměrně málo řečeno o obětech nelegální migrace. A pak je tady také otázka toho, jak chce rada během vašeho předsednictví tyto oběti eh, chránit a jak chce bojovat proti eh, obchodování s lidmi. Dobře víme, že tyto sítě obchodníků eh, jsou především vlastně napájené těmi obětmi nezákonné migrace, uprchlíky a tak dále. A co se týče toho přesídlování, tak my čekáme na rozhodnutí rady. Víme, že tito uprchlíci jsou většinou většinou lidé, eh, který, kteří jsou ohroženi eh, v zemi původu, riskují své životy během cesty a my skutečně nemůžeme připustit to, aby jejich životy byly v Evropě ohroženy. Evropa by měla eh, mít nějaký systém, jak je usadit. A já tady chci zdůraznit, že je tady řada návrhů z parlamentu, v rámci naší zprávy a tyto, do, tyto návrhy byly přijaty napříč politickým spektrem. Jde o to zvýšit zdroje pro ty eh, země, které budou chtít vytvářet eh, střediska pro uprchlíky a eh, pak se to ještě vztahuje k zemím, které zatím takováto zařízení nemají a jedním z těchto států je právě Maďarsko. Evropská rada během eh, belgického předsednictví tuto otázku nevyřešila a právě proto je velmi nutné, aby se tomuto tématu eh, eh, věnovalo maďarské předsednictvo. Uprchlíci jsou jedni z nejohroženějších, nejzranitelnějších kategorií lidí a myslíme si, že i Maďarsko má podle mého názoru určité symbolické důvody pro to, aby se této problematice věnovalo. Vždyť víme, že v důsledku krize s utečenci eh, vznikl vysoký komisariát OSN a jak říkám, eh, čekám od vás dále dobré zprávy v této věci. Děkuji. Za EFD je tady někdo? Ne? Dobře, takže pro nezařazené je tady paní Morvaj, prosím. Európai Unióban, hogy eh, úgymond szükséghelyzet eset. Novinkou je to, že v případě, že vznikne taková podobná situace, tak v těch státech mohou v podstatě vyvíjet činnost i policejní složky jiných států, což je pro mě naprosto nepřijatelné. A já se ptám, mohla by vzniknout taková absurdní situace, že by v nějakém typickém demokratickém evropském státu, jako například ve Francii nebo v Anglii, by činnost vykonávaly policejní síly, tak jak tomu tady bylo od roku 2002 do roku 2010, a tuto činnost by vyvíjeli jaksi z pověření jejich vlastních států. V těchto situacích docházelo, jak vy víte, k tomu, že tyto policejní složky mlátily protestující, používali i slzný plyn, docházelo tam opravdu k eh, velkým násilným činům. Například maďarské policejní složky jednaly, jako kdyby se jednalo opravdu o složky diktátorského státu. A teď ta otázka má je, zdali maďarské policejní složky tak jednají doposavat, nebo zdali došlo k nějaké změně. Pane ministře, mohl byste nám říct něco o tom, jak si vy sám představujete boj proti terorismu a jakým způsobem při tomto boji chcete dodržovat lidská práva, protože tady dochází k velkému rozporu. Nedávno byl v Maďarsku přijatý zákon, v němž se hovoří o tom, že ve chvíli, kdyby nějaká osoba mohla mít nějakou souvislost s teroristickými činy, tak stát má právo tuto osobu sledovat, odposlouchávat, eh, do jejího bytu mohou být umístěny štěnice a tak dále a tak dále. A já se chci zeptat, jakým způsobem způsobem chcete zajistit, aby tyto věci nebyly zneužívány vůči politickým oponentům? Takže nyní má slovo pan ministr na reakce a potom bude druhé kolo otázek, pane ministře. Děkuji, děkuji vám za slovo. Děkuji také vám všem za otázky, které jste mi položili. Co se týče té první otázky od pana Koeja, pan Koeja se ptal na maďarské stanovisko v souvislosti s připojením Bulharska a Rumunska do zóny Schengenu. My jejich začlenění do zóny Schengen podporujeme. Ano, nicméně samozřejmě chceme zajistit, aby všechny technické standardy byly splněny a až poté došlo k jejich začlenění. Existují pravidla a ta musí být dodržena. Podle stávajících předpisů víme, že v první řadě je třeba splnit technické standardy a ve chvíli, kdy ta země těchto technických standardů dosáhne, může dojít k jejich začlenění do zóny Schengen. Podle názoru odborníků Bulharsko eh, v souvislosti s tureckou hranicí v oblasti Andrejevo tyto technické standardy nesplňuje. ale také představitelé ministerstva vnitra Bulharské republiky, dokonce i pan Ministr sám to přiznal. Do poloviny března nám bylo přislíbeno, že tato otázka bude nějakým způsobem vyřešena, poté dojde k odborné kontrole a ta kontrola rozhodne, zdali ty technické standardy byly splněny. To znamená, že opět to schrnu, ano, začlenění Bulharska a Rumunska podporujeme v případě, že budou dodrženy všechny technické standardy a podmínky. Co se týče dále otázek týkajících se nějakých tajných údajů, já jsem obdržel určité informace od rady, ale to jsou informace, které rada parlamentu nepřeposlala. To je tedy ta stávající situace a já se snažím i přesto dosáhnout určitých výsledků, díky nímž by byly tady dodržovány všechny normy utajení, ale aby takovéto informace byly přesto přístupné pro všechny osoby, které na to mají nárok, nárok a mají právo na to seznámit se s informacemi v takovýchto dokumentech. Co se týče SISu 2, tady už je to zajímavější, co se týče našich očekávání. V roce 2013 by ten systém měl být již zcela funkční. Ministři vnitra členských států se dohodli na tom, že ve chvíli, kdybychom tedy takovéto otázky, kdybychom této otázce měli čelit, tak je důležité, aby si všechny členské státy uvědomili ten fakt, že čas opravdu letí a my musíme udělat všechno pro to, aby ten systém začal fungovat co nejdříve. Dále další otázka se týkala věci, která úzce souvisí s SIS 2 a byla to otázka týkající se ochrany údajů. Samozřejmě, aniž bychom zajistili ochranu údajů, tak žádný takový systém nemůže fungovat. My samozřejmě musíme chránit údaje a to všemi různými E, formami. To znamená, musíme zajistit technické standardy a také to, aby k těmto údajům měl, měli přístup pouze příslušné osoby. Další otázka, e, která tady padla, to znamená ten, ta otázka toho azylového balíčku. To znamená všechny otázky týkající se přistěhovalecké politiky, otázka žadatelů o azyl. Myslím si, že to je otázka, která se týká nás všech. Nedávno na zasedání eh, rady během oběda se hovořilo o rozpočtu pro následující rozpočtové období. Hovořilo se také o tom, jaká část nebo jaký podíl tohoto rozpočtu bude potřebný pro to, abychom dokázali ty Eh, dosáhli těch stanovených cílů v rámci této politiky. Dále zde padla otázka týkající se organizovaného zločinu. Ano, my jsme jí dali určitou prioritu. Také Eurodac by měl co nejdříve začít fungovat na 100%. Opět bude třeba zajistit ochranu údajů, je třeba také zajistit ochranu lidských práv. Ale tam, kde dochází k převaděčství, k obchodu s lidmi a s podobnými záležitostmi, tak to jsou věci, kterými se musíme zabývat. Co se týče smlou, primské smlouvy, tak myslím si, že 10. srpna vstoupí tato dohoda v platnost. Některé státy tuto smlouvu a všechny její stanovení budou moci splnit, tedy co se týče eh, otisku prstů, identifikace vozidel a tak dále. Já v tuto chvíli mohu říci, že Maďarsko všechny tyto standardy do 10. srpna splní. Minimálně tedy všechny ty otázky týkající se identifikace vozidel, otázky týkající se DNA a co se týče těch otisků prstů, tak i tady v podstatě dochází již k, k zásadní realizaci. Co se týče těch dalších členských států, tak musím eh, říci, že bohužel ta situace není tak eh, kladná. Pouze čtyři členské státy eh, všechny podmínky splnily. To je velmi málo. Bohužel mnoho států tyto podmínky nemohou splnit a to z finančních důvodů. A ta otázka, která tedy teď vyvstává, je, jakým způsobem těmto členským státům bychom mohli pomoct, aby ten systém fungoval. Další otázka, kterou položila paní Weber. Ptala se na to, jak se stavíme k legální a nelegální migraci. Co se týče té nelegální migrace, tak ta se v podstatě stala součástí organizovaného zločinu, hlavně tedy v případech pašování, převaděčství a tak dále. To tedy souvisí také s další otázkou, kterou položil pan Tavares. Tito lidé přichází také ze zemí, ve kterých čelí velkému nebezpečí. Ale je třeba říct, že spousta těchto přistěhovalců se pohybuje ve velmi nebezpečné oblasti. Eh, například dochází k tomu, že někteří zoufalí přistěhovalci se snaží jak se dojít eh, do jiných zemí opravdu velmi nebezpečnými způsoby. Například se snaží přeplavit eh, přes Tisu. Byl jeden případ, ve kterém se skupina přistěhovalců snažila jak si přeplavat Tisu na takovém nepříliš pevném člunu a celý tento pokus o přistěhování přežil pouze jeden to znamená, že ta otázka je, jakým způsobem těmto lidem můžeme zabezpečit nějaké lepší životní podmínky. Dalším aspektem organizovaného zločinu je oblast, ve které naše schovývavost musí mít své hranice. Protože tady hovoříme o zcela bezohledných lidech, kteří se snaží tyto lidi zcela zásadně vykořišťovat. A já doufám, že během našeho maďarského předsednictví se nám podaří dosáhnout nějakého společného stanoviska. Co se týče sezónních prací, tak my samozřejmě tady tuto uh, myšlenku podporujeme, i když je pravda, že Maďarsko tě, touto otázkou není příliš dotčeno. I když je pravda, je, že se musíme zeptat, eh, jak dlouho vlastně tyto sezóny trvají, nebo kdy začínají, kdy končí, protože když jde o sběr ovoce, tak to je jedna věc, ale když jde například o cestovní ruch, tak to je naprosto odlišná věc nebo odlišná oblast. To znamená, jakým způsobem my tyto sezónní pracovníky budeme posuzovat jakým způsobem se k tomu budeme stavit, jakým způsobem se budeme například stavit k otázce zajištění povinné školní docházky pro děti těchto pracovníků. A co se týče těch eh, ve, jaksi, přesunů v rámci stejných hranic, tak tady si myslím, já si myslím, že tady možná to nebudeme schopni vyřešit všechno v rámci jednoho balíčku, možná, že si to budeme muset rozdělit na různé části a ve chvíli, kdy budeme mít nějaké společné stanovisko, tak to stanovisko předložíme jak radě, potom také samozřejmě i parlamentu. A na druhé straně máme tady také šanci vyřešit další dva úkoly. To znamená, pokud jde o to společné nebo jednotné povolení a povolení pro sezónní pracovníky, tak tady se samozřejmě vynasnažíme nějakým způsobem pokročit. S ohledem na organizovaný zločin a tu formulaci, to, to filtrování údajů, tak já si myslím, že to možná není úplně nejšťastnější řešení. Možná, že bychom se teď ale neměli bát. Měli bychom se snažit tady něco opravdu zásadně změnit. V první řadě ale nesmíme zapomínat na to, že jde o bezpečnost, o zajištění bezpečnosti v rámci hranic Evropské unie. naprosto nejdůležitější je, aby občané Evropské unie, abyste vy, aby vaše děti měli pocit, že žijí v bezpečné oblasti. Musíme zajistit vyšší míru bezpečnosti a to je naším zásadním úkolem. Co se týče Schengenu a našeho přístupu, zopakuji to. My podporujeme začlenění těchto dvou států do zóny Schengen, ale pouze za předpokladu, že tyto státy splní všechny podmínky a standardy šengenské smlouvy. Pan Sargentini se ptal v souvislosti tedy eh, se Štrasburským soudem a s Dublinskou dohodou na Pane mm, ministře, jen pokračujte, řekl pan předseda. Takže co se týče té dublinské smlouvy, pokračuje pan ministr. V souvislosti s Řeckem se hovoří o tom, že bychom od těchto principů v podstatě ustoupili, protože tady hovoříme o 40 tisících nelegálních přistěhovalců a Řecko se s tímto problémem neumí vypořádat. My jsme vyslali naše odborníky do této oblasti, které měly pomoci, měly pomoci posílit hlavně pohraniční službu a tam došlo tedy k zásadnímu snížení počtu přistěhovalců a myslím si, že i Štrasburský soud nastavil ten správný směr a my s tímto rozhodnutím naprosto souhlasíme a budeme také v tomto duchu dále pokračovat. Co se týče toho filtru, tak vlastně máme tady šest států, eh, Ukrajinu, Moldávii, Grúzii a ještě další státy. U nich tento filtr funguje velmi dobře a tady se nám opravdu daří zamezovat nelegálnímu přistěhovalectví. Takže vidíme, že hlavně tedy přes tyto státy se k nám snaží dostat jiní přistěhovalci. Ti jsou v podstatě určitým způsobem v uvozovkách zachycováni v těchto státech. A to je jaksi ten filtr, eh, který máme na mysli, když eh, o tomto pojmu hovoříme. Nejde v podstatě jaksi o opravdové zachycování, jde o to, že ten právní systém v těchto státech se opravdu velmi dobře přizpůsobil právnímu, stát, eh, právnímu systému, který funguje v naší unii. UNHCR stanovilo určité principy a my se tyto principy snažíme dodržovat. To znamená, že co se týče jak se našich stanovisek eh, v souvislosti eh, s migrací, tak ta jsou shodná s principy UNHCR. Co se týče dále těch aktivit cizích policejních složek, ano, jistě si pamatujete na ten případ u Balatonu. Jde o to, že tyto policejní složky pomáhají cizincům, kteří kteří například jedou k Balatonu jako, nebo na Balaton jako turisté. Stejně takový, s takovým stejným způsobem vlastně maďarští eh, policejní příslušníci pomáhají v Chorvatsku, pomáhají těm našim občanům v Chorvatsku. To znamená, že tady dosahujeme zvyšování bezpečnosti. To znamená, že tady nejde o využívání nějakých jaksi eh, silových nebo násilných postupů. A co se týče období 2002 až 2010, tak v tomto období došlo ke změnám. Dokonce i ti, kteří nesouhlasili, tak se v podstatě nakonec k tomu systému postavili tak, že pokud tady nesouhlasili dále, tak jednoduše vystoupili z policejního sboru. Co se týče lidských práv, tak samozřejmě je lidská práva je třeba dodržovat. E, některé státy byly vystaveny terorismu e, jaksi větším způsobem než jiné státy, mají tedy k terorismu také trošičku jiný postoj. A já si myslím, že v tuto chvíli jde o nalezení určité rovnováhy takovým způsobem, aby boj proti terorismu byl co nejúčinnější, aby lidská práva byla dodržována. Děkuji. Druhý pan ministr, ještě okamžik, pane Tavaresi. Druhý ministr přijde v 10 hodin, to bude pan ministr Zoltán Balok, maďarský státní ministr pro oblast sociálního začlenování, který bude hovořit o otázce začlenování Romů. Takže já navrhuji, abychom nyní tedy zahájili druhé kolo otázek. Mám tady seznam deseti poslanců, kteří se přihlásili, přečtu ho a uzavřu ho. Takže přihlásili se. Sogor, Díaz de Mera, Hankis, Romero López, Strasa, Interveld and McAvey. So I suggest Navrhuji, aby v druhém kole otázek eh, měl každý dotazující jednu minutu, aby tedy pan ministr měl ještě čas na odpověď. Opravdu vás prosím, aby se to dodrželi. Máme nabitý program, pan Tavares má procedurální připomínku. Ano, jenom pro vyjasnění, možná se to někde ztratilo eh, v překladu buď mé nebo pana ministra. Chci jenom vědět, zda rada do, dodrží postup spolurozhodování, pokud jde o znovu usazování. Pane ministře, můžete odpovědět? Ano, doufám, že ano. Děkuji za stručnost. Takže pan Sogor, minuta. Děkuji, pane předsedo. Pan Busutil není přítomen a on mě tedy požádal, abych se zeptal na pár věcí jménem EPP. Za prvé Schengen. Je jasné, že tady jsou technická kritéria, tam možná máme problémy, ale pak tady jsou ještě politická kritéria. A naše žádost tedy je taková, aby byla vymezena jasná kritéria Korupce a reforma soudnictví jsou předmětem spolupráce a mechanismu ověřování. Tolik tedy k Schengenu a nyní budu pokračovat v maďarštině. Pokud jde o bezpečnost a základní lidská práva, pokládáte za možné, aby Frontex využíval i osobní údaje? A co se týče solidarity, považujete za vhodné, aby v Řecku pracovaly i složky z jiných zemí. A co se týče uprchlíků, může Řecko počítat i s finanční solidaritou? Děkuji. Děkuji, pan Diaz de Mera. Děkuji, pane předsedo. Solidarita s oběťmi uh, ehm, chci vyjádřit solidaritu s oběťmi teroristického útoku v domě Děvevu, Eh, což je skutečně hanebný atentát. Eh, pane ministře, mnohokrát děkuji za váš pracovní program, přejeme vám mnoho úspěchu. Dáváte tedy prioritu eh, organizovanému zločinu. Organizovaný zločin a zločin obecně to jsou nadnárodní otázky, týkají se především drog, počítačové zločinnosti, obchodu s lidmi, zotročování, krádeže vozidel, praní špinavých peněz, padělání euro padělání dokladu totožnosti, pašování radioaktivního materiálu, pašování zbraní a tak dále a tak dále. To všechno má tedy eh, mezinárodní povahu. Europol je součástí eh, společenství, už to není eh, mezivládní organizace mě by zajímalo, zda maďarské předsednictví bude rychle pracovat na novém nařízení Europolu, které dá nové pravomoci e, i s legislativní účastí Evropského parlamentu, vlastně tak, aby to navazovalo na to, co je v Lisabonské smlouvě. Hodlá maďarské předsednictví dát impuls postupu vyhodnocení Europolu, tak, abychom mohli dospět k výsledkům ještě v roce 2012 a aby nové nařízení o Europolu začalo platit v roce 2013 bez dalšího finančního prodlení. Děkuji. Děkuji, paní Hankis. Děkuji. Pokud jde o směřování a priority boje proti terorismu, ty jsou uvedeny ve strategii a v pracovním programu. Pak tady jsou ještě další otázky, které jsou velmi aktuální a mě by tedy zajímalo, eh, jaký je váš názor na ně. Za prvé, financování terorismu. Teď nemám na mysli SWIFT či práva cestujících nebo údaje o cestujících, ale spíše o takzvaných neziskových organizacích, které, některé se tedy podílejí na financování terorismu. Na oko tedy předstírají jinou činnost, ale vlastně jejich pravým smyslem je financování terorismu. Za druhé, terorismus a jeho napojení na organizovaný zločin. Zkušenosti ukazují, že teroristické skupiny využívají i cesty organizovaného zločinu. Jedna skupina je poháněna ideologií, druhá penězmi, ale vlastně přesto si najdou společné způsoby eh, komunikace. A třetí otázka, jak zlepšit tok informací uvnitř EU mezi jednotlivými orgány. Máte nějakou představu? Děkuji. Děkuji. Paní Romero. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla ještě jednou zdůraznit problematiku azylového balíčku. Myslím, že dochází k zaměňování nezákonných přistěhovalců a uchazečů o azyl a doplňkovou ochranu. Status uprchlíka se uděluje tak směšným způsobem, že v podstatě se ho dostane pouze jednomu procentu žadatelů. Zbytek často dostává takzvanou doplňkovou ochranu. Nicméně ti žadatelé o azyl před Štrasburským soudem potom eh, dosáhli vlastně určitého odškodnění od, od belgické a řecké vlády. Ovšem, tam je problém v tom, že tam byla nejasnost statutu, eh, protože on spíše měl mít status doplňkové ochrany. Takže je tady velice závažný problém. Buď tady vznikne nějaký společný azylový systém, nebo se nějak zruší dublinské nařízení, protože tohle je opravdu závažný problém. Děkuji. Pan Strasser. Dobrý den, pane předsedo. Vítám vás v našem výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Vy jste nám představil velmi rozsáhlý program vašeho předsednictví. Hovořil jste také o azylovém balíčku a dalších dohodách. Já si myslím, že postoj k Schengenu je v každém případě něco, co náš výbor velmi bedlivě sleduje. Opravdu nám jde o to, aby co nejvíce států se stalo členem této zóny, nicméně chceme, aby všechny standardy byly zajištěny. Také hovoříte, že chcete, aby se spolupráce mezi radou a parlamentem zlepšila, to je velmi dobré, s tím také eh, souhlasím. Mě jako Rakušana by zajímalo, jaké, jaká opatření jste naplánoval v rámci čtvrtého pilíře dohody. Děkuji. Děkuji, paní Intveld. Děkuji, pane předsedo. Velmi rychle tři otázky. Za prvé, Rada schválila mandát pro jednání s USA o e, transatlantické dohodě o ochraně údajů, ale USA zatím nejmenovali vyjednavače. Bude tedy apelovat maďarské předsednictví na americkou administrativu, aby tento proces zrychlilo. E, dále přístup, za druhé přístup k Eurodaku ze strany represivních složek. Vy jste udělal rychlou vazbu mezi azylovou politikou a organizovaným zločinem v jedné větě. Mě by zajímalo, odkud berete tento závěr. A poslední otázka, není mi úplně jasné, eh, do kompetence ho jako ministerstva to spadá. 9. února maďarské předsednictví uspořádá konferenci o rodině a porodnosti, jestli tomu dobře rozumím. Mě by zajímalo, jak členské státy, které vždy zdůrazňují subsidiaritu, vnímají ten, to, že by EU měla něco společného s rodinnou politikou a s porodností. A pokud si myslíte, že tím EU má něco společného, e, znamená to, že to zahrne skutečně všechny typy rodin? Děkuji paní Makovej. Děkuji, pane předsedo. Moje otázka navazuje na předchozí otázky o boji s organizovaným zločinem a terorismem. Jsem tady. A souvisí to s korupcí protože organizovaný zločin a terorismus nemohou existovat bez korupce. Komise pracuje na sdělení o protikorupční politice v EU. A moje otázka je, zda podpoříte práci komise na evropské politice proti korupci, zda hodláte podpořit a posílit tuto politiku a zda hodláte případně urychlit proces přípravy sdělení. Děkuji. Děkuji. Pane ministře, máte slovo. Děkuji. Pokusím se odpovídat na otázky stručně. Za prvé, pan Sogor se ptal na Schengen. Já chci jednoznačně říci, že jsme pro rozšíření Schengenu. Pochopitelně otázka korupce která byla zmíněna i v o něch dopisech z Francie a Německa, eh, může mít určitý dopad. Nevím, jaký, ale je jasné, že ta dotyčná země, když chce vstoupit do šengenského prostoru, musí splňovat stoprocentně všechny podmínky. Co se týče Frontexu, říkal jsem, že příslušné složky Frontexu byli velice dobře aktivní v Řecku, byli tam také zástupci Maďarska a chtěl bych zdůraznit, že za dva měsíce se počet osob, které legálně přišly z Turecka do Řecka, snížil o 40 Nicméně tyto jednotky rychlého nasazení tam nemohou působit eh, dlouhodobě a proto musíme eh, hledat i jiné řešení. Byla tady otázka na peníze. Ano, není jednoduché rozdělovat peníze a pokud jde o to, eh, kdy rada přijme v této věci rozhodnutí, to zatím nejsem schopen říci. Další otázka. Ano, víme, že včera večer v Moskvě na letišti došlo k teroristickému útoku. Podle posledních informací více než 30 eh, obětí a 600 zraněných a já bych tedy chtěl vyjádřit svou účast pozůstalým. Byl to opravdu eh, strašlivý atentát a mezi oběťmi jsou i občané EU. Eh, já doufám, že najdeme nějaký způsob, jak bojovat s takovýmito děsivými zločiny. Byla tady otázka ohledně Europolu. Jak urychlit eh, ten eh, proces eh, začlenění fungování Europolu do institucí EU? Já si myslím, že Europol je velmi efektivní při zajišťování bezpečnosti EU a až se ho podaří ještě pevněji zakotvit v rámci institucí, tak se jeho výkonnost dále zlepší. Co se týče strategií a financování, ano, to je také důležité. A chtěl bych v této souvislosti říci, že na neformálním jednání během oběda mezi hlavní otázky patřila právě otázka financování vnitřní politiky. To je eh, vnitřní politika vlastně spotřebovala více než půl miliardy forintů, což není ani jedno procento evropského rozpočtu. Pak tady byla otázka, do jaké míry je propojen terorismus s organizovaným zločinem. Terorismus je veden ideologií. Pro své fungování ovšem potřebuje peníze. A mnoho peněz se získává ne z ideologických zdrojů, ale z činností typu eh, pěstování plodin, z nichž se vyrábí drogy a potom z prodeje drog získávají prostředky na nákup zbraní a podobně. Takže toto propojení určitě existuje. A Teroristé tedy získávají peníze právě i z drog. Samozřejmě samotná ideologie nestačí na zorganizování eh, eh, výbuchu. Tam ta ideologie spíše vede ten cíl, eh, na koho bude ten výbuch zaměřen. My jsme vytvořili centrum, které podobně jako v západní Evropě funguje. Toto centrum se soustředí na systémy včasného varování před teroristickými útoky. Co se týče Pokud je někdo už po třetí nebo po čtvrté dopaden a je zjištěno, že tedy je to ne- nezákonný přestěhovalec a pokud on zná trochu už evropské zákony, tak už po, při tom opakovaném zadržení asi bude žádat o status uprchlíka. Samozřejmě máme klasické žadatele o azyl. To jsou lidé, kteří opouštějí svou zemi, protože tam je třeba válečný konflikt, ale pak tady jsou i, řekněme, dobrodruzi, kteří Eh, chtějí prostě zneužít existující systém. A o tom budeme ještě jednat a já doufám, že se ten balík podaří uzavřít během maďarského předsednictví. To by bylo, myslím, úspěchem, pokud by se nám to podařilo uzavřít. Dále kvalifikační směrnice pro Dublin a Eurodac. Toto bychom chtěli uzavřít během našeho předsednictví v rámci jednoho balíku. Pokud jde o otázku pana Strassera, tomu bych chtěl odpovědět. Ano, pane poslanče, Schengen má smysl pouze tehdy, jsou-li e, splněny, e, splněna všechna technická kritéria tou zemí, která se chce k šengenskému prostoru připojit. A proto během našeho předsednictví zdůrazňuji význam spolupráce s parlamentem. Vždyť eh, ani u nás doma bez parlamentu nemůžeme přijmout důležitá rozhodnutí a proto jsem přesvědčen, že takto by to mělo fungovat i v EU. Další otázka se týkala podunajské strategie. My jsme vytvořili eh, post nebo funkci státního tajemníka, který se touto otázkou zabývá i z hlediska hospodářského. Chceme tedy zohlednit potřeby tohoto regionu a i s orientací na Srbsko bychom chtěli vytvořit orgán, který bude bojovat s trestnou činností. Zde se jedná především o vývoz nebezpečného odpadu, o trestnou činnost související s drogami a podobně. Takže měly by tam působit policejní složky, eh, které budou prosazovat velice přísná opatření. Pak tady byla otázka na PNR a jednání s USA. Chci zdůraznit, že mandát k jednání má Evropská komise. My můžeme pouze podpořit její činnost. A několik eh, zemí v Evropské unii Eh, vlastně budou v situaci, kdy se ta jejich bezpečnost zlepší. Pak je tu i otázka celoevropského PNR. Pokud budeme tuto otázku řešit pouze ve vztahu s USA, s Kanadou a s Austrálií, pak letadla, která mm, směřují ven z EU, budou vlastně více zabezpečená než ty, která eh, letají jenom uvnitř EU. Pokud tedy třeba někdo cestuje z Vídně do Paříže nebo do Londýna, tak vlastně nebude tak chráněn, jako když vycestovává mimo EU. To je otázka k zamyšlení. Eurodac a PNR. Další otázka. Myslím, že na to už jsem odpověděl. Je třeba tady zajistit prostor pro fungování. Potom paní Makovej, se ptala na boj s korupcí. K tomu bych řekl následující. My i v rámci e, vnitrostátním, tedy v Maďarsku, jsme přijali zákon, který zdůrazňuje nutnost zajištění funkčního kontrolního systému, aby tedy ten, kdo zaujímá určitý post, podléhal nějaké kontrole, aby dodržoval pravidla. A co se týče subsidiarity, v únoru proběhne zmiňovaná konference budeme se tam věnovat otázce rodiny, to je pravda. Doufám, že jsem tedy zodpověděl všechny vaše otázky a že přijmete mé odpovědi. Já chci závěrem ještě jednou zdůraznit, že se skutečně budeme snažit o spolupráci Rady a parlamentu a doufáme, že ta spolupráce bude úspěšná. Děkuji. Děkuji vám vidíme, že pan ministr pro eh, sociální začlenování, včetně eh, romské otázky, již čeká se svým týmem u vchodu, takže mu dáme teď prostor, ale chtěl bych eh, všem poděkovat za spolupráci, že se nám podařil dodržet čas a zároveň je tady to společné eh, prohlášení eh, tvrdě odsuzující eh, ten masakr na moskevském letišti, při kterém přišlo o život 35 lidí a řada dalších byla zraněna. Takže my toto tvrdě odsuzujeme, jsme pro společný postup Eh, boji proti terorismu. Děkujeme tady panu ministrovi za jeho prezentaci, za odpovědi na otázky. Přejeme mu hodně úspěchu a štěstí a těšíme se na spolupráci během toho maďarského půlročního období eh, ze strany Evropského parlamentu a s radou a komisí se budeme všichni snažit, abychom společně dosáhli cílů, které tady byly stanoveny a zmíněny. Děkuji, pane ministře. Dear colleagues. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zaujměte svá místa, prosím. I thank you for that. We should kick off and get started because we got this busy schedule. Musíme, musíme začít, máme toho na pořadu jednání hodně. Teď je pro nás ctí a potěšením tady eh, přijmout pana ministra pro začlenování a sociální začlenování pana Zoltána Baloga, eh, který bude hovořit právě o sociálním začlenování s ohledem na romskou menšinu. Pan Zoltán Balog je tedy maďarským státním ministrem pro oblast sociálního začlenování. Navrhuji, abychom se do toho pustili obdobným způsobem jako u předchozího hosta, to znamená nejprve úvodní slovo, potom maximálně dvě minuty na každého koordinátora za frakci, e, poté e, odpovědi pana ministra a pak druhé kolo otázek, tak abychom za hodinu, hodinu deset maximálně vše probrali, protože jinak e, budeme mít problémy s realizací zbytku pořadu jednání. Takže prosím nejprve pana ministra o úvodní slovo. Prosím, pane ministře. Děkuji vám, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu. Dnes máme hovořit o prioritní oblasti, o oblasti, kde na nás vlastně nebyl vyvíjen žádný vnější tlak, abychom se e, e, jí zabývali jako maďarské předsednictví. My si e, sami tuto prioritu stanovili z vlastní iniciativy. A důvodem bylo to, že celo desetiletí již eh, experti zkoušejí pochopit a vyřešit eh, problematiku Romů v Evropě. A v mezidobí Evropa vlastně nevytvořila eh, z tohoto tématu významnou politickou prioritu. Takže za našich šest měsíců v předsednickém křesle bychom se rádi dobrali nějakého úspěchu v této oblasti. Naším cílem je vytvořit určitou rámcovou strategii na úrovni Evropské unie k tématu začlenování Romů. A byli bychom rádi, kdyby Každý členský stát vytvořil eh, strategii na své vnitrostátní úrovni, anebo alespoň na ní začal pracovat. Ministerstvo, které zastupuji, je orgánem, který se zabývá tedy veřejnou správou a já osobně jsem odpovědný za sociální začlenování. Diskutujeme o platformě proti chudobě, proti dětské chudobě a strategie e, romské menšiny jsou dalším tématem a pak je tady otázka evropských strategií k těmto e, otázkám. Většina z vás, či někteří z vás jsou experty na e, tuto problematiku a zabýváte si ji již dlouhou dobu. Jistě si uvědomujete, že je obrovsky obtížné Eh, přicházet s nějakými novými pohledy, s novými prohlášeními, říct něco objevného k této věci. Zároveň však je to nesmírně závažné, aby toto téma eh, neustále figurovalo na pořadu dne. A to s cílem určité osvěty a zvýšení povědomí o celé věci. My se snažíme a v Maďarsku eh, o přesně toto. Většina typicky samozřejmě zastává negativní přístup k romské problematice a proto je obrovsky důležité přijímat specifické kroky. A zároveň je také důležité, abychom o této problematice hovořili jasným hlasem, transparentně, abychom přesvědčili evropské občany eh, o tom, že se jedná o něco, co se týká každého a co musíme řešit. To je jedna strana mince. A na druhé straně jde potom o to, jak žije tato menšina, jakým způsobem by bylo možné ji aktivně zapojit do řešení těch problémů. A e, samozřejmě tady neexistuje nějaké jasné, jednoduché řešení Eh, můžeme se dobrat určitého pokroku, ale definitivní konečné řešení jednou provždy neexistuje. To bychom byli příliš velcí optimisté, kdybychom něco takového očekávali romská menšina či romské menšiny musí být začlenovány a my e, musíme získat jejich zájem o ty strategie, e, které e, tady definujeme. Jedna otázka je, jak by bylo možné romskou menšinu aktivovat, jak zajistit, aby se připojila k těmto iniciativám. Oni nejsou neaktivní jenom z hlediska zaměstnanosti či po nedostatečné kvalifikace, dobře, ale zároveň je to také určitá pasivita, eh, co se týče jejich vlastního postoje k tomu, eh, co by eh, mohli dělat. A nám musí toto, abychom z nich učinili aktivní hráče a my eh, ze samého eh, počátku eh, zastáváme názor, že právě tohle je velmi, že ta romská problematika je důležitým tématem celé Evropy. Hovoříme tady o více jak deseti milionech lidí. Samozřejmě tady se liší postoje k těm údajům Eh, ale každopádně většina těchto deseti milionů Romů je v tuto chvíli nezaměstnaná a nemá dostatečnou kvalifikaci pro to, aby se úspěšně o práci na trhu ucházela. Existuje segregace, velká chudoba a sociální vyčlenování a to je velmi typický rys ve všech evropských zemích. Pokud by se nám podařilo integrovat eh, tuto obrovskou masu lidí, do sociální tkáně Evropské unie, tak by to bylo nejenom obrovské humánní gesto, ale zároveň by to bylo velmi výhodné pro naše hospodářské zájmy. Za posledních des, několik desetiletí nevládní organizace, eh, vlády, eh, členské státy eh, tady vytvořily obrovskou škálu iniciativ a byly vydány velké prostředky na začlenování Romů, ale situace Romů se přitom potom nezlepšovala, spíš zhoršovala a zhoršuje se, co se týče jejich pracovních podmínek i e, životní úrovně. Opakuji, tuto otázku musíme otevřeně řešit. Evropská unie potvrdila, že e, informace e, v oblasti ekonomiky a sociálních věcí je především úkolem pro členské státy. Je to tedy vnitrostátní záležitost primárně. Nicméně i unijní instituce hrají důležitou roli. Celá řada průzkumů ukázala, že integrace nepředstavuje pouze nějaké humánní gesto, ale má velký ekonomický potenciál, protože eh, podporuje konkurenceschopnost a také udržitelnost systému sociální eh, péče. Takže inkluze Romů je něčím, co je pro Evropskou unii obrovsky důležité důležité. Světová banka vydala e, výsledky šetření, podle kterých e, míra zaměstnanosti Romů měla e, dosáhnout regionální úrovně, pokud by dosáhla regionální, e, tedy průměrné úrovně, tak by HDP vzrostlo o více než 40 A takže tady vidíme, jak obrovský ekonomický význam něco takového má. Musíme se zabývat otázkami, jako jsou otázky vzdělávání, e, bydlení, diskriminace a tak dále. Musíme se prostě všemi oblastmi zabývat zevrubně a paralelně. Maďarské předsednictví doufá, že se mu podaří dosáhnout určitého pokroku eh, v romské integraci na celoevropské úrovni. Musíte eh, ta fakta znát. Nicméně jsem velice hrdý na to, že maďarští Romové členové Evropského parlamentu iniciovali diskuzi strategie, eh, romské strategie a v únoru 2011 bude tato zpráva eh, přijata na eh, úrovni Evropského parlamentu. Pro nás je to obrovsky důležité, protože to bude velmi značná pomoc pro práci komise a rady v této oblasti. Podle časového harmonogramu Evropské komise 6. dubna 2011 eh, evropský eh, rámcový systém eh, strate, romských strategií členských států bude tedy publikován jako návrh a závěry rady budou přijaty na základě návrhu komise. To je naším cílem, abychom do konce maďarského předsednictví měli před sebou již závěry rady k této otázce. Evropský parlament bude o tomto návrhu též diskutovat a my budeme velmi bedlivě sledovat diskuzi právě na vašem fóru k této věci. Pak byla, byla ustanovena v září loňského roku taková pracovní skupina, která pracovala do prosince loňského roku na dotazníku. Ten byl následně zaslán do každého členského státu. A příslušným eh, orgánem, příslušnou radou bude Rada EPSCO, eh, tam se bude diskutovat o závěrech rady, nicméně my eh, do toho zapojíme i další formace rady, Eh, školství, eh, Radu pro školství a eh, vzdělávání a kulturu a také Radu pro spravedlnost a vnitra a rovněž <clears throat> Rada pro všeobecné záležitosti. Tyto všechny orgány budou diskutovat o závěrech, které by potom měl přijmout summit na svém červnovém zasedání. Tyto závěry by tam tedy měly být stvrzeny. Hlavním aspektem Eh, těchto závěrů eh, jsou následující body. My se především domníváme, že je třeba tady definovat určité závisky, závazky na úrovni jak unijní, tak eh, na úrovni členských států. Potřebujeme definovat oblasti, kde je třeba intervenovat, potřebujeme definovat i ukazatele a kvantitativní cíle. Takže specifické, inkluzivní a neexkluzivní cíle. Musíme při této práci také zohlednit sociální a teritoriální aspekty. Proto e, velmi očekáváme, e, velmi pozitivně vítáme e, návrh kolegy Jarchy z Evropského parlamentu ohledně mapy, která by jasně ukazovala, které jsou nejchudší a nejcitlivější, nejzranitelnější oblasti na území Evropské unie, kde bychom se měli soustředit soustředit teda na velmi bedlivé monitorování. Je velmi důležité propojit eh, tuto problematiku romského začlenování s mainstreamovými politikami, takže eh, až bude tato iniciativa eh, zpracována, tak je třeba strategii romskou propojit velmi těsně s Evropskou strategií 2020. Je tomu prostě tak, že tato strategie musí být nedílnou součástí strategie 2020 a evropské státy musí definovat ukazatele a kvantitativní cíle ve svých vnitrostátních programech a to s cílem prosazovat zaměstnavatelnost Romů a e, zamezovat jejich sociálnímu vyčlenování. Abychom byli úspěšní, tak musíme neustále Eh, mít na zřeteli dokumenty, které definují tyto akce a pokud eh, to lze, je třeba koordinovat eh, tyto dokumenty i s dalšími strategickými materiály na všech úrovních, od té nejnižší až k nejvyšší. Evropské finanční prostředky nám umožní také implementovat politiky v této oblasti, abychom tedy lépe využili e, ty unijní i vnitrostátní e, finanční zdroje, tak bychom rádi zajistili lepší spolupráci mezi e, sociálním fondem, fondem pro regionální rozvoj a dalšími finančními zdroje, zdroji, aby tady vznikly synergie. Je třeba promýšlet věci v dlouhodobém horizontu a pracovat na udržitelných programech a víceletých programech. Ti z vás, kteří pracují v terénu, eh, tak eh, jistě vědí, že eh, tady občas vzniká takové, taková panická atmosféra, když se některé programy blíží k svému závěru. My bychom tady rádi vytvořili integrovaný systém a podporovali monitoring. Musíme velmi blízka a bedlivě zkoumat Eh, ty kroky, které vedou k začlenování a eh, eliminují rozdílnosti. Eh, musíme se také zabývat tím, jak vytvořit podmínky, aby byly fondy přístupné, aby prostě jednotlivé žádosti o finanční zdroje v těch, při tom zadávání těch zakázek byly důkladně proskoumány. Samozřejmě budu připraven odpovědět na vaše otázky k těmto programům, ale stručně řečeno vám mohu říct, že tyto tři otázky chudoba, dětská chudoba a začlenování Romů jsou tématy, Eh, ve kterých nám půjde o to, eh, zda jsme důvěryhodní. Bude to takový test naší důvěryhodnosti. Před 20 lety, když skončila v Maďarsku diktatura, tak jsme chtěli vytvořit eh, systém sociálního zabezpečení, a celá řada eh, lidí si teď domnívá, že se jim dařilo lépe za času diktatury, než se jim daří v demokratickém eh, Maďarsku, co se týče sociálního zabezpečení. Takže teď to pro nás je skutečný test. Zda jsme demokratickou zemí, zda sledujeme i sociální cíle a jde o to, co dělat pro ty miliony lidí, kteří prostě nemohou Eh, se těšit z demokracie a eh, obdobným způsobem jako my. Jde to eh, říkám o tom proto, že to je také určitá psychologická dimenze celé této záležitosti s začlenováním Romů a bojem proti chudobě. Děkuji, pane ministře, děkuji za tento úvodní blok a teď eh, předem již děkuji koordinátorům eh, za to, že se pokusí dodržet dvouminutový limit. Nejprve pan Sogor za EPP. Ano, děkuji. Děkuji, pane ministře. Chtěl bych především eh, Maďarsku poblahopřát za to, že, se, že toto eh, tematiku uchopila, že toto téma figuruje na jejím pořadu eh, na jejím programu a že se tedy hovoří o sociálním začlenování, protože víc jak 10 či možná 12 milionů Romů je v Evropě a nějakých 70 milionů Evropanů žije pod úrovní, eh, pod Prahem chudoby. Eh, my vidíme, že v celé řadě oblastí jsou eh, Romové prostě v situaci, kdy se stydí za svůj původ a ne hovoří o svém původu, neprohlašují se za Romy a to pak samozřejmě vede i k nepřesným údajům a k odlišným eh, vnitrostátním strategiím. Eh, je třeba také, aby ty podmínky pro zadávání eh, těch zakázek se změnily, aby ta ty formulace byly jiné, aby k tomu měli přístup i tito lidé. A pak ještě jedna věc Eh, eh, holokaust, eh, romský holokaust je něco, co celá řada lidí popírá v některých členských státech. Nechci je jmenovat, ale vím, že tomu je tak i v Rumunsku, mém vlastním státu. Docházelo k pogromům v Tyrge Muréš, například. Docházelo k tomu, že lidé byli zraňováni, někteří zemřeli a když na konci toho všeho jste viděli, kdo se dostal za mříže, tak to byli prostě vždycky pouze Romové či příslušníci menšin. K těm nepokojům třeba docházelo Eh, během eh, těch obřadů pro připomínku romského holokaustu během druhé světové války. Eh, jsou to věci, se kterými se zatím nezacházelo příslušným způsobem. Nelze je ovšem zamést po koberec. Přeji vám hodně úspěchu ve vaší práci za frakci EPP. Za SD paní Bockurt, prosím. dank u wel, minister, voor uw presentatie. Uh, Děkuji, pane ministře. <clears throat> Děkuji za vaší prezentaci. Myslím, že eh, skutečně vypadáte ambiciózně. to je dobré. A my bychom se tedy chtěli zeptat na následující. Jak hodláte zajistit evropskou strategii která bude skutečně fungovat, aby to nebyla pouze doporučení pro členské státy. Zatím to příliš dobře nefunguje. A jak tedy chcete dále pokračovat s touto strategií, jaké konkrétní postupy plánujete. Na začátku jste říkali, že iniciativ je hodně, ale situace se přitom zhoršila. To je určitě škoda, tak to jsme si to nepředstavovali. Můžete nám tedy k tomu říct, jak to třeba eh, probíhá v Maďarsku a podobně a jakým způsobem chcete zapojit Romy do vypracování této strategie? A konečně poslední otázka k Romům. Ta myšlenka Livie Jaroky, eh, to znamená určitá eh, charta. Jak si to představujete, že by vzniklo, vznikla nějaké místo, kde se člověk může nějak eh, přihlásit. A pokud jde o boj s diskriminací, eh, je protidiskriminační směrnice, která je stále ještě na radě a určitě je důležité bojovat s diskriminací všude v Evropě. Co tedy v této souvislosti učiní maďarské předsednictví? Děkuji. Děkuji paní Bevere za Eh, ALDE. Děkuji, pane ministře. Já budu velice stručná. Tento parlament už vyslal několikrát signál, že by chtěl dát vzniknout evropské strategii pro začlenování Romů. Nicméně Eh, komise hovoří spíše o eh, rámci, který by sloučil jednotlivé národní strategie a toto je zřejmě i váš přístup. Jaký by podle vás byl eh, právní základ pro to, aby pro členské státy bylo povinné přijmout takovouto vnitrostátní strategii. Pokud to totiž nebude povinné, tak si říkám, jak se to využije, protože Některé státy budou chtít mít strategii, jiné ne. A jaký by byl právní základ i pro koordinaci finančních prostředků, které přicházejí z EU, to znamená nejenom těch prostředků, které ty státy do toho vloží sami. Dále, Hovořil jste o roce 2020. Z vašich vlastních zkušeností v Maďarsku za posledních 20 let myslíte si, že 8-9 let bude stačit na to, aby se skutečně zlepšila situace v této věci? A pak bych eh, chtěla využít toho, že jste také ministrem pro sociální začlenování. Kolegyně paní Boskort už hovořila o horizontální protidiskriminační směrnice. Já bych skutečně chtěla vědět, jaký je názor maďarského předsednictví na boj s diskriminací, která se zakládá na pohlaví a mm, sexuální orientaci. Děkuji. Zague. Paní Ernst. Ja, vielen Dank. Ich denke... Hmm, děkuji. Já přemýšlím o situaci Romů v Evropské unii. O jejich situaci, řekněme, víme již docela hodně. Není třeba to všechno opakovat a prohlubovat. Nicméně je důležité dojít k nějakým závěrům a proto mám následující otázky. V první řadě, já si myslím, že nic nepřinese to, pokud nebudeme do všech těch opatření, která jsme přijali od začátku, od samého začátku Romy začlenovat. Oni musí být součástí všech těchto opatření. A já se chci zeptat, jakým způsobem to chcete zajistit? Jakým způsobem chcete zajistit opravdu, aby se Romové na začátku, od začátku mohli začlenovat také do všech těch závěrů, které byly přijaty, všech těch povinných závazných závěrů, které byly přijaty jak radou, tak parlamentem. Eh, dále chci říci, že v posledních letech eh, Evropská unie dala k dispozici prostředky pro romské iniciativy a já se chci zeptat, jak chcete zajistit, aby ty prostředky byly opravdu využívány, protože v posledních letech využívány nebyly. To znamená, jak to chcete zajistit, aby tyto prostředky opravdu byly využity. Za třetí, jaká konkrétní a závazná opatření, která by také mohla být realizována, jaká opatření by teda měla být přijata pro boj proti antiromským eh, náladám tak, ten takzvaný anticigánismus. Jak to chcete tedy udělat? Jak chcete, aby postupovaly státy, protože ve chvíli, kdy nedojde k zásahu ze strany státu, tak eh, se ta situace nezlepší. Vy jste zmínil chudobu dětí v souvislosti s romskou strategií a já se chci zeptat tedy, jakou roli v této strategii bude také hrát vzdělávání. Co by bylo třeba ještě učinit v souvislosti se vzděláním a s ohledem na tuto strategii? Protože já si myslím, že by mělo hrát opravdu zásadní roli. Děkuji. Myslím, že tady není zástupce z ECR. Takže teď je na, zařadě, na řadě paní Morová z nezařazených. Děkuji. Podle mých zkušeností Romové, Romky a jejich děti jsou vystavovány násilí také v rámci své vlastní komunity. Nicméně kvůli politické korektnosti tady nedochází k žádnému zásahu, protože se hovoří o takzvaném kulturním relativismu. A tady poté dochází k těm případům prostituce a tak dále. Dobře, můžeme říci, že v dobré romské rodině je dívka doma, stará se o své sourozence a nechodí do školy. To je postoj, který je v romských eh, rodinách velmi častý a já se ptám, zdali Evropská unie proti této formě výchovy bude nějakým způsobem zasahovat. Dále, lichva. Jak se budeme vypořádávat s lichvářstvím, s lichvou, která je opravdu byčem všech romských komunit. Vypadá to tak, jako kdyby policie byla bezmocná, nechtěla vůbec jednat. A já chci říci, že v Maďarsku je velmi mnoho rodin, které si stěžují na to, že žijí v podstatě v podmínkách třetí země. Mají pocit, jako kdyby opravdu žili ve třetím světě. Spousta romských rodin vytváří okolo sebe tolik hluku a špíny, že vlastně eh, znepříjemňují život lidem, kteří žijí okolo. To znamená, že romské rodiny, které by se chtěly přizpůsobit jinému způsobu života, nemohou, protože čelí právě těmto rodinám, které žijí naprosto jiným způsobem. A já se chci zeptat, zdali toto také bude součástí strategie, která se týká Romů. Pane ministře, máte slovo, abyste odpověděl a reagoval na otázky. V první řadě bych rád poděkoval za všechny otázky, které jste mi položili. Pan Šogor jistě ne zcela náhodou o naší sl- ministerské složce hovoří jako o oddělení, které se zabývá sociálním začlenování. Hodně se také hovoří o etnickém začlenování, ale hlavně tedy o společenském a hospodářském začlenování. Já bych tuto chvíli mohl citovat evropské údaje, ale budu hovořit o maďarských. 80% Romů žije opravdu velmi hluboko pod hranicí chudoby v Maďarsku. Žijí opravdu ve velké bídě. A je dost ironické, když v podstatě hovoříme o této velké chudobě jako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 těchto Romů. My se snažíme, ale také na základě různých společenských ukazatelů eh, Romy z této situace nějakým způsobem dostat. Nicméně je třeba, aby ta iniciativa vycházela z lidí samotných, aby ukázali iniciativu a ve chvíli, kdy ji ukážou, tak my jim pomůžeme. Dále, co se týče té nediskriminace. Existují různé formy diskriminace, kterým romská komunita čelí. ale to je třeba zohledňovat i při vytváření opatření, která se právě zaměřují na boj proti chudobě. Mnoho lidí se ptá na to, jaký postoj zaujme k těmto otázkám Evropská unie. Ve chvíli, kdy si takovouto otázku položíme, tak přibližně před čtyřmi lety v Maďarsku byl zvolen vysoký představitel eh, Romů, který se zabýval zprávou věcí veřejných. A když se zeptáte v tuto chvíli, kdo je Rom, tak ta odpověď není zcela jednoduchá, protože ve chvíli, kdy někdo o sobě řekne, že je Rom, tak to je sice pěkné, ale existují různé příklady. Například v roce 2011 190 tisíc lidí o sobě tvrdilo, že ji jsou Romové, nicméně sociologické odhady hovoří o sedmistech či osmistech tisíc Romů. Někteří sociologové hovoří o tom, že jde až o 2 miliony lidí v naší zemi, která má dohromady 10 milionů obyvatel. To znamená, že to jsou v každém případě lidé, kterým je třeba pomoci, je třeba je podporovat jedna věc, kterou jsme udělali. Otázka, kterou jsme si kladli, je, zdali bychom se touto otázkou neměli zabývat na celoevropské úrovni, protože je to velmi citlivá otázka. Ale opět, budu se opakovat, jde o využití zdrojů. Ve chvíli, pokud eh, stát má možnost učinit nějaké pozitivní kroky a ve chvíli, kdy se rozhodne využívat eh, možnosti, které nabízí také Evropská unie ve chvíli, kdy začne využívat evropské programy, eh, které se zaměřují tedy na etnickou příslušnost, tak v tuto chvíli musí etnickou příslušnost také nějakým způsobem kontrolovat, aby zajistila, eh, aby ta země zajistila, že ty peníze opravdu jdou tam, kam mají. A to je v každém případě problém, kterým spousta romských programů čelí. Ty výsledky jsou velmi těžko měřitelné. My vůbec nevíme, zdali se ty prostředky k Romům dostaly. Já se omlouvám, zdali budu vulgární, ale i Romové to tak říkají. Ve chvíli, kdy přijdou peníze na romské programy, tak v tu chvíli se ze všech stanou Romové. Situace je taková, že tyto údaje je třeba schromažďovat, je třeba je mít, protože nejde pouze o nějaké veřejné zakázky a tendry, ale prostě z praxe víme, že cesty pomoci existují, že existují různé eh, prostředky a programy a víme, že pokud došlo k potrestání na etnickém základě, ne, tak je to otázka, kterou je třeba řešit. To, co zmiňoval pan poslanec v souvislosti s těmi pogromami. Ano, ano, samozřejmě, že je to otázka úzce spojená eh, s našimi dějinami a s naším způsobem zajišťování spravedlnosti. Dále, eh, paní eh, poslankyně hovořila o různých traumatických aspektech a já bych na to rád reagoval následujícím způsobem. Eh, budeme eh, se samozřejmě snažit dostat eh, co nejdál, ale nemyslím si, že bychom mohli překročit to, co jsme si stanovili v těch eh, stávajících závěrech eh, nebo v tom, na, com, na čem se dohodlo EPSCO. Samozřejmě, že budeme mít nějakou zpětnou vazbu a že díky ní také zjistíme, proč eh, některé z těch programů doposovat nefungovaly a doufáme, že na základě také této zpětné vazby budeme moci vydat nová doporučení. Chceme přispět k tomu a doufáme, že se nám to podaří a hovořilo se to hodně o těch osvědčených praxích, o, té, o těch osvědčených postupech, ale měli bychom také hovořit o těch nejhorších postupech, o těch špatných zkušenostech, protože i z chyb se člověk učí, z toho špatného eh, se člověk velmi mnoho naučí. Měli bychom tedy udělat také ten negativní, takzvaný negativní seznam těch programů a praktik, které nefungovaly. Dále, samozřejmě strategie je důležitá, ale je třeba udělat zásadní eh, rozdíl mezi evropskou strategií, vnitrostátní strategií, východní Evro, eh, východoevropskou strategií a jinými. Protože z toho samozřejmě vyplývá zodpovědnost. Z rámcové evropské strategie vyplývá jasná zodpovědnost strategie 2020. Ano, souhlasím s vámi, že 8-9 let jistě nebude stačit na to, abychom tuto otázku vyřešili, ale doufám, že se nám minimálně podaří zastavit ty negativní tendence. Vždyť je to neuvěřitelná ostuda, že v posledních 20 letech došlo ke zhoršení situace a ne zlepšení situace romské obyvatelstvo se opravdu nachází v hrozné situaci. Co se týče té nediskriminace, rád bych k tomu řekl následující. Velmi často se bohužel říká, že pokud jde o policejní složky, tak u těch se radši nikdo nechce přiznat k tomu, že je Rom, protože i v rámci této složky existuje diskriminace vůči různým zvykům a tradicím. To znamená, že ve chvíli, kdy se někdo stane součástí policejní složky, tak nechce se považovat za Roma, protože ve chvíli, kdyby došlo k pochybení, tak by vlastně na něj eh, dopadl dvojnásobný trest. To znamená, že také přemýšlíme o tom, jakým způsobem zabránit této diskriminaci v rámci policejních složek. Chceme také, aby bylo možné při vyšetřování zločinu dosahovat lepších výsledků v souvislosti s tím, zdali se tedy jednalo o trestný čin, který měl nějaký etnický aspekt či ne. Rádi bychom tedy zajistili, aby i v rámci policejní složky existovala nějaká nová volná místa pro mladé Romy, aby se oni mohli sami připravovat na profesi příslušníka policejního sboru. To by byl také velmi jaksi důležitý čin, který by napomohl boji proti této diskriminaci. Já si myslím, že v Evropě máme spoustu příkladů. Máme zde také romskou lobby. A je velmi důležité zajistit to, aby tato silná romská lobby opravdu existovala ve všech státech, aby existovala důležitá silná romská střední vrstva by mezi nimi byli právníci, doktoři a tak dále. Paní Ernst, vám bych rád odpověděl následujícím způsobem. Samozřejmě, začlenování Romů je pro nás velmi důležitá. Nebo důležité. Jde o to zajistit, aby se z objektu zdal subjekt. A k tomu máme dvě, mož, dvě možnosti. Takovou všeobecnou. Naše ministerstvo se velmi touto otázkou zabývá. Eh, zabýváme se hodně kulturou, kulturním uvědoměním. Je velmi důležité, abychom eh, toto chápali, protože Rom si musí být vědom své kultury, aby věděl, odkud je, součástí čeho je. To znamená, abychom my je poznali, musíme toto chápat také, musíme znát jejich kulturu, musíme vědět, kde mají kořeny. V Maďarsku jsme dokonce dosáhli i toho, že byly vypracovány učebnice o Romech a chceme tyto informace zpřístupnit většinové společnosti. To znamená, že nejde pouze o to, aby samotní Romové poznali svou kulturu, ale aby i většinové obyvatelstvo jejich kulturu poznalo. Dále je velmi také důležité zajistit, aby si samotní Romové mohli zvolit svého představitele, zástupce. Je třeba zajistit, aby ten systém fungoval lépe. My máme přibližně pět tisíc místních eh, romských politiků. To, to jsou tedy politikové, kteří jsou na té absolutně nejnižší správní úrovni. To znamená, že Romové si volí své vlastní představitele eh, eh, jde v podstatě o takovou oficiální romskou samozprávu, která má svého předsedu a i v té nejmenší vesnici tento orgán samozprávy má své funkce. E, v rámci této samozprávy se hovoří o korupci a o jiných veřejných věcech. To znamená, že to je způsob, díky němuž se snažíme chránit práva těchto občanů. E, minulý týden jsem byl v Rumunsku a i tam existuje systém, který se snaží romské obyvatelstvo podpořit vlastně v rámci jejich politické angažovanosti. To znamená, že ve chvíli, pokud by Romové své představitele a zástupce neměli, šlo by o takové cestě do ztracena. Rád bych se vrátil k těm finančním a ekonomickým prostředkům. Já považuji za chybné ty kroky států, které dostatečně nezohledňovaly finanční prostředky při začlenování eh, Romů. Já zase uvedu jeden příklad z Maďarska. My máme přibližně 700-770 segregovaných eh, osad, většinou jsou to romské osady. Máme ale i jiné osady, které nejsou romské, ale jsou segregované v loni z vnitrostátních maďarských prostředků eh, byly vyčleněny eh, prostředky pro tyto segregované osady a z těch všech 70 osad se přihlásila pouze jedna a ta se poté ještě z té soutěže stáhla. To znamená, že to je jasným jaksi důkazem toho, že, že lidé nevědí, jak se o tyto prostředky přihlásit, jak s nimi eh, zacházet. Hovořil jsem již o tom eh, většinovém negativním postoji vůči eh, Romům. Hovořil jsem také o tom, že policie se snaží nějakým způsobem způsobem proti tomu eh, bojovat. Myslím si, že o romské otázce je třeba hovořit velmi otevřeně a velmi jasně, tak abychom mohli co nejlépe bojovat eh, proti předsudkům. Myslím si, že v této souvislosti je opravdu vzdělání zásadní věcí. Romistika jako předmět si myslím, by bylo možné, možným řešením. Myslím si, že by se to opravdu mělo zavést jako předmět, jako samostatný předmět. Dále se zde hovořilo ještě o dětské chudobě. Ještě za belgického předsednictví v rámci této strategie vznikly velmi eh, kvalitní dokumenty a probíhaly, probíhala velmi kvalitní jednání, protože tady hovoříme o vývoji dětí v jejich raném dětství. To znamená, čím dříve budou zapojeni do takovýchto programů, čím dříve začnou chodit do jeslí, eh, do školky, to znamená čím dříve se začnou zapojovat do předškolních aktivit, tím větší je šance, že to dítě ukončí základní školu a možná, že se dostane tedy i na střední školu. Ve chvíli, kdyby se nám to opravdu podařilo, tak si myslím, že by to bylo tady opravdu zcela zásadním úspěchem. Dále se paní poslankyně zmiňovala o, té, o tom etnickém základu. Ano, je pravda, že lidé, kteří trpí opravdu velmi, velmi, velmi hlubokou chudobou, tak využívají své vlastní děti k tomu, aby se z té chudoby dostali. Proto tedy dochází k těm případům dětské prostituce. Nelze tady ale pouze o romskou otázku. E, to se stává u velmi chudých lidí. To není otázka pouze Romů, to vidíte i v Amsterdamu. Nejde o to, že by se mladé dívky prodávali k prostituci. Nemusí to být ani mladé romské dívky, ze kterých, eh, nebo které jsou nuceny stát se prostitutkami. Kromě toho také existují velmi specifické formy trestní činnosti, které jsou velmi úzce spojené s chudobou. A právě v těchto, nebo u těchto trestních činů musí policie jednat velmi citlivě. A tady nejde o otázku zločinu, ale o otázku chudoby. To by bylo všechno. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Děkuji za odpovědi a za to, že jste tady pečlivě odpověděl na všechny otázky. Teď tedy zahájíme druhé kolo. Mám tady přinejmenším osm poslanců, přečtu jejich jména. Mrs. Gons, Mrs. Guillaume, Mr. Ensue, Mr. Brons, Mrs. Infeld, Mr. Marinescu and Mr. or Mrs. Mrs. Jotova. Takže to je vše. Vidím, že ještě paní bozkurt má možná procedurální připomínku. Prosím. Eh, já mám otázku k té horizontální směrnici. Eh, kolegyně se také na to ptala a nedostali jsme odpověď. Pan ministr to asi jenom opomněl, ale bylo by dobré, aby eh, tedy zodpověděl i tuto otázku. Pane ministře, chcete tedy ho konkrétně otázku na horizontální směrnici? Určitě bychom byli rádi. Ez nem feltétlenül része a, a, az elnökség. Není to přímo součástí eh, programu našeho předsednictví a proto jsem nereagoval, ale nezapomněl jsem na to. Dobře, rozumíme. A přejdeme tedy k tomu druhému kolu otázek. Tak máte ještě něco? Ještě komentář? Promiňte, já jsem tomu špatně porozuměl. Co se týče té horizontální směrnice, máte na mysli tedy tu protidiskriminační směrnici? Dobře. Ano, máme tady na mysli tu horizontální směrnici, která se týká zákazu diskriminace. Můžete být o toho konkrétnější? To je věc, která je na členských státech. Členské státy musí tuto zásadu realizovat v rámci svých zemí a proto, myslím, to nemusí být součástí programu předsednictví EU. E, to je směrnice, na které se pracuje, nová směrnice, na které se pracuje. a harmadik kísérlet, ha megengedi. Takže třetí pokus, když dovolíte. Omlouvám se, já jsem špatně pochopil otázku. Není to totiž úplně moje kompetence, je to v pravomoci jiného ministerstva. A pokud vím, i když to tedy není v mé pravomoci, tak je tu snaha dosáhnout určitého pokroku, tedy zamezit diskriminaci v oblasti sexuální orientace, diskriminace kvůli náboženskému vyznání a podobně. Takže pokud vím, příslušné ministerstvo se snaží vytvořit pracovní skupiny v této věci, ale jak říkám, není to skutečně má kompetence, proto nejsem schopen poskytnout více podrobností. Děkuji. Okay. Now we are to the Dobře, takže přistoupíme k tomu druhému kolu otázek. Prosím, jednu minutu a potom pan ministr odpoví. Paní Gont. Děkuji. Já tedy rovnou navážu. Co se týče diskriminace, tak je třeba, abychom se nezaměřovali pouze na diskriminaci na trhu práce, ale abychom si všímali i otázek sexuální orientace a podobně. A my bychom byli rádi, kdyby Maďarsko jakožto předsedající země se pokusilo toto posunout eh, trošku kopředu i v Maďarsku. Myslím, že i eh, vzhledem k aktivitám pana státního tajemníka v eh, romských otázkách by se s tím dalo něco dělat. A netýká se to pouze trhu práce. To znamená, že některé tyto způsoby diskriminace by se měly zastavit v celé EU, nejen v Maďarsku. A pak ještě otázka na dětskou chudobu a otázka rovných příležitostí pro děti. Pane státní tajemníku, jaký je váš názor na segregované vzdělávání? A do jaké míry eh, můžete nějak ovlivnit otázku zdaňování a zlepšování situace dětí v romských rodinách. Thank you. Madame Guillaume. Paní Guillaume, Zasněla tady zmínka o mnoha tématech, pane ministře. To, myslím, je i v souladu s úvodním prohlášením maďarského předsednictví k otázce Romů. Eh, samozřejmě ten, ta druhé čtvrtletí roku 2010 v této věci bylo trochu bolestné. Myslím, že všem je jasné, že ta strategie eh, se musí opírat i o země původu, ale také o ty země cílové. Je tu tedy otázka zapojení členských států v rámci jejich jednotlivých strategií. Mě by zajímalo, zda můžete trochu upřesnit, jak se tedy bude přistupovat i k cílovým zemím v rámci začlenování Romů. A pak druhá otázka. Poprosila bych vás, zda můžete upřesnit, Jaké jsou cíle maďarského předsednictví? Eh, jak hodláte lépe zapojit romskou občanskou společnost do začlenování Romů do společnosti tak, aby eh, byli tedy viditelnější a aktivnější na řešení problémů, eh, kterých, které se jich týkají? Děkuji. Pan Enciu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát maďarskému předsednictví za to, že zahrnulo tuto otázku mezi své priority. Mám dvě stručné otázky. První otázka v podstatě se stotožňuje s otázkou eh, mé kolegyně. Uh, Eh, byla tady zmínka o rámcové strategii pro začlenování Romů. Tato strategie bude vypracována na evropské úrovni, nebo to bude jenom prostě spojení jednotlivých národních strategií, které ale často příliš eh, neslučují? Já myslím, že je třeba mít skutečně konzistentní přístup i na evropské úrovni k otázce Romů. A za tímto účelem je třeba zapojit eh, všechny členské státy, v nichž se chtějí usazovat Romové bez ohledu na jejich zemi původu. A dále byl byste proto, aby se Eh, tedy používali spíše eh, programy pro začlenování Romů na místní úrovni. To znamená, aby ta místní samozpráva toto měla na starosti, protože právě místní samozpráva nejlépe zná problémy v terénu. Děkuji, paní Gál. Děkuji, pane předsedo. Jsem ráda, že vás mohu přivítat mezi námi. Mimo jiné, protože vaše osobní práce a váš život ukazují, že eh, tady můžeme vašim slovům překládat váhu. V poslední době se často hovoří o penězích. Ty prostředky, které jsou v současnosti eh, k dispozici, považujete je za dostatečné? Neměli bychom hledat další zdroje financování, tak abychom mohli zajistit funkčnost této strategie? Děkuji, paní Intveld. Děkuji, pane předsedo. Velice vítám to, že maďarské předsednictví zařadilo tento bod mezi své priority. Vy osobně se v tom evidentně velmi angažujete a velice otevřeně pojmenováváte některé diskriminační postupy. Myslím, že všechno záleží na politické vůli a mě by zajímalo, zda Eh, když tedy provádíme strategii pro Romy, tak jestli bychom neměli zároveň řešit to, že v mnoha členských státech je diskriminace téměř institucionalizovaná. Existuje eh, eh, registrace podle etnické příslušnosti a já si nejsem tedy jistá, jestli je to opravdu nutné. Stále dochází ke kolektivnímu vyhošťování a slova používaná některými vládami rozhodně nejsou v souladu s cíli, které vy chcete dosáhnout ve vaší strategii. A pak ještě jedna věc, nevím, jestli jsem to dobře pochopila. Eh, dobře, zda tedy vaše ministerstvo má v kompetenci zákaz diskriminace obecně. Pokud ano, chtěla bych se spolu s dalšími kolegy podpořit význam horizontální protidiskriminační směrnice a skutečně bych naléhavě vyzvala maďarské předsednictví, aby se snažilo toto na radě protlačit. A pak mám ještě poslední otázku týkající se diskriminační klauzule v mediálním zákoně, který se týká eh, tedy homosexuálů, ale vyrozuměla jsem, že vaše pravomoc tak daleko nesahá. Nicméně stejně by mě zajímalo, zda vaše předsednictví bude bojovat i proti diskriminaci homosexuálů. Thank you. Děkuji. Pan Marinescu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane ministře, eh, já bych eh, vám chtěl poděkovat za to, že mezi své priority jste začlenili evropskou strategii eh, pro začlenování Romů. Doufám, že se vám podaří vytvořit skutečně evropskou strategii, že to nebude jenom sumář národních strategií. Myslím, že je mnoho projektů a programů, eh, které se mohou aplikovat v členských státech zároveň a stejným způsobem. Vy jste některé z projektů zmínil, například to jsou vlastně speciální posty ve školách, na policii, přítomnost profesorů, kteří hovoří romsky. Já to znám velice dobře, protože to jsou věci, které se v Rumunsku používají, ale myslím, že by se mohly aplikovat i na evropské úrovni. Byla tady zmínka o tom, že Romové jsou chudí. Eh, Profesiunii, kvalifikări, to ale souvisí hlavně se vzděláním a s kompetencemi, které mají. proto si myslím, že strategie by měla opravdu vzdělání eh, přetvořit v něco naprosto prioritního. A z toho důvodu si myslím, že právě vzdělávací programy, eh, programy školení musí si stanovit takový cíl, aby romské děti, které se začlení do školského systému, dosahovaly stejných výsledků jako všechny ostatní děti. A to by mělo platit také pro koč, kočovníky, pro kočovné Romy. A já bych byla velmi ráda, aby toto bylo součástí budoucí strategie. Děkuji. Председател, благодаря ви, господин министр, за днешното участие в заседанието на нашата комисия. To, že jste se dnes zúčastnil na jednání našeho výboru. Děkuji vám za velmi podrobné odpovědi, které jste nám poskytl. Myslím, že toho opravdu ještě hodně zbývá vykonat. Na tom se asi shodneme. E, zdá se, že problém je velmi komplikovaný, zdá se, že zatím nebyl vyřešen ani na národní úrovni, ani na úrovni komunitární. Všichni jsme zaznamenali krizi během léta 2010, ke které došlo ve Francii eh, s příchodem Romů, většího počtu Romů z, z Rumunska. Diskutovalo se o tom u nás eh, v parlamentu, v komisi, došlo k výměně stanovisek s francouzským parlamentem. Ano, je tomu prostě tak, že některé země eh, toto vztahují k připojení eh, Rumunska a Bulhorska do šengenského prostoru. Jak vy toto budete řešit? Eh, Schengen a přístup těch nových dvou zemí a eh, romskou tematiku. Děkuji, pan Bronx. Děkuji, pane předsedo. Když hovoříme o Romech, tak hovoříme o lidech či národu, které, pro které by se něco mělo udělat nebo se kterými by se něco mělo udělat a hovoříme o jejich vyčlenování, diskriminaci a tak dále. Řešení eh, vždy skloňují výraz jako stát, státní pomoc, eh, zachránění eh, proti vymenění z chudoby a tak dále. Možná neúmyslně hovoříme o Romech jako o lidech, kteří jsou neschopni výběru a důsledku toho neschopni určité odpovědnosti. A já si kladu otázku, zdali se k, němu nech, k ním nechováme příliš Ehm, ochranitelsky, příliš paternalisticky. Eh, celá řada lidí s dobrými úmysly, které jsem dnes slyšel, hovoří o tom, že je třeba ty věci eh, řešit, ale mějme tyto eh, další otázky na E, paměti. A předseda, teď e, tedy máte, pane ministře, prostor, abyste reagoval na připomínky a dotazy, které tady zazněly. Prosím, 10 minut, e, abychom mohli dodržet pořad jednání na dnešní dopoledne. Děkuji vám. Ministr spravedlnosti se tady také představí, takže otázky správního charakteru, administrativní záležitosti směřujte prosím k němu. A teď, co se týče práce našeho ministerstva, tak já musím říct, že toto není ústřední prvek naší práce. Opakuji, minister pro spravedlnost a minister pro národní zdroje představují ty rezorty, které jsou k tomu přímo um, předurčené. To, co řekla paní Gonc, samozřejmě odpovědnosti těch eh, obou eh, orgánů se trochu překrývá a to segregované vzdělávání, eh, které jste zmínila, patří do ministerstva školství. Jistě je to ovšem také součást začlenování, protože je obrovsky důležité, jak se romské děti dostanou do škol, jakým způsobem jsou vzděláváni. My se touto věcí zabýváme, nicméně celá tato tematika a příslušné další Eh, otázky spadají pod jiné ministerstvo, než je moje, takže já se velice omlouvám, ale více k tomu bohužel říct nemohu. A teď ještě k té integraci. Paní Bockurt eh, mě částečně pochválila, když řekla, že jsme pragmatičtí a eh, praktičtí. Já si myslím, že takovýto přístup je důležitý a nejenom z tohoto hlediska. ale také proto, že tady e, Romové žijí v nejrůznějších odlišných podmínkách v Itálii, ve Španělsku, e, v Maďarsku. A myslím, že je důležité si uvědomit, že jsou tady místní specifické věci e, vlastní té či oné oblasti. Vrátím se do Maďarska. Integrace a segregace se prostě nemůže týkat pouze některých oblastí. Prakticky vlastně celá ta oblast je obydlená tímto etnikem, takže segregace vzdělávání eh, to by potom ztrácelo smysl my se domníváme, že nikdo nesmí být předmětem diskriminace kvůli svému sociálnímu původu či etnickému původu. Nikdo nesmí být posílán do eh, speciálních zvláštních, zvláštních škol, protože je romského eh, eh, etnika. To nemůžeme připustit. To je jedna věc. Ale na druhé straně je tady zase něco jiného. Jsou tady určité komunity, u kterých očekáváme, že se také vlastně přičiní. My jim musíme musíme pomoci, aby tak byli schopni učinit a potřebujeme je na to připravit. Potřebujeme je také připravit na to, aby se dokázali bránit těm procesům segregace, protože nemůžeme očekávat, že místní Eh, společenství prostě na sebe, na sebe vezmou všechno to břemeno. Eh, teď eh, to oddělené vzdělávání, teď nehovořím o segregovaném vzdělávání, ale odděleném vzdělávání, to by znamenalo něco navíc pro studenty oproti tomu, co by dostávali v těch běžných systémech. Máme v tomto směru dobré příklady. V Maďarsku například eh, škola druhého stupně, eh, která nese Gandhiho jméno, tam vlastně vzniká, vzniká nová eh, romská elita v Maďarsku. A pak jsou tady další iniciativy, které chceme také podporovat. Takže tento zvláštní typ vzdělávání je skutečně něčím nesmírně důležitým. Pak jsou to další odborné střední školy pro Romy, které budou podporovat Romy. Budou tam třeba e, ubytovny pro romské studenty, e, kde mohli bychom jim tak říkat a tam bude poskytována vlastně pomoc a e, poradenství romským studentům, aby pak mohli studovat na stejných univerzitách jako všichni ostatní. Takže prosím asi tolik, ale nech, nechtějte po mně, abych hovořila o výhodách a nevýhodách paušálního danové, daňového systému, jednotné daňové sazby. To je jednak otázka, která spadá do pravomocí členských států. A já prostě mohu asi k tomu říct jenom tolik. Je třeba e, tady přijmout radikální kroky vzhledem k hospodářské krizi. Maďarsko je v obtížné situaci a zavádění té jednotné sazby je jedním z těchto radikálních kroků. Nicméně my i nadále hledíme na e, rodiny se zvláštními potřebami. Máme specializovaný systém od první do osmé třídy základní školy Prostě není možné, aby student ze znevýhodněné rodiny nedostal teplý oběd e, e, prostě všichni z chudých poměrů dostávají e, na té základní škole jedno teplé jídlo denně. A tyto programy jsou financovány státy a pak jsou tady další programy, které poskytují těmto Eh, dětem třeba mlečné výrobky a tak dále. Možná, že se vám to zdá směšné, komické, ale u nás je to prostě obraz té eh, reality a musíme se s ním vypořádat. A pak ještě k paní Guillaume a její otázce. Musím říct, že toto je zase citlivá záležitost, když hovoříme o rámcových strategiích pro Romy v Unii. Jsou tady členské státy, ve kterých tradičně žijí romské komunity a pak jsou tady takzvané cílové země, kam by tito lidé chtěli jít nebo kam jsou zase posíláni a ty způsoby, jak se toto formuluje, se, uh, jsou odlišné. Uh, my nicméně víme, že volný pohyb osob je jeden z velkých výdobytků Evropské unie, jeden z klíčových výdobytků. To musíme ochránit, to musíme udržovat tak, aby každý občan se tedy mohl těšit této e, možnosti. Každý e, občan tak může volně cestovat po území Unie i z hospodářských důvodů, pokud si to přeje. Druhý aspekt této svobody je, že zase nikdo by neměl zneužívat těchto možností pro to, aby, dejme tomu, páchal trestnou činnost. Takže toto nemůže být eh, příležitost pro lidi, aby eh, prováděli mm, prostě nezákonný obchod, eh, obchodovali s lidmi a tak dále. Takže je třeba v tom nastolit určitou rovnováhu, zajistit volný pohyb pro všechny občany a zároveň potírat eh, eh, organizovaný zločin a přijímat zásadní kroky proti těm, kteří vlastně obchodují s lidmi, převádějí lidi do jiných zemí, aby se zneužívaly sociální systémy v těchto cílových zemích a tak dále. To všechno musíme mít na mysli. A pokud se mám ještě vrátit k antidiskriminační směrnici, tak transpozice této směrnice nám umožní, abychom byli aktivnější a E, zapojení romské občanské společnosti do té mainstreamové společnosti. O tom se tady zmínila celá řada lidí. Já si myslím, že pan Bronx o tom také hovořil. Tito lidé by prostě měli být aktivní, měli by se aktivně zapojovat do této e, činnosti, měli by se stát našimi jasnými partnery, jinak se nedobereme nějakých e, hmatatelných změn. Musíme také posilovat romské organizace v tomto smyslu. Organizujeme dvě Eh, akce během našeho předsednictví, eh, tak ICD, informa, neformální kontaktní skupiny, ty, ta se sejde v únoru v Bruselu a potom je to romská platforma, ta bude organizována v Maďarsku a bude se zabývat vlastně propojením romské společnosti s mainstreamovou eh, společností a bude to zorganizováno v Budapešti. Chtěli bychom, aby se tato e, akce stala pouze, ne pouze setkáním profesionálů v oboru, ale také kulturní záležitostí a pak budeme diskutovat o sdělení komise o romském začlenování, takže to bude opravdu mimořádná příležitost. A pak ještě další otázka. Samozřejmě, jsme společně odpovědní za vše, k čemu dochází. A teď hovořím tedy o těch zemích původu či e, přijímacích e, státech. Svoboda pohybu je dobrou věcí, ale problémy by měly být řešeny tam, kde vznikají. Takže ty země původu mají specifickou odpovědnost e, v tomto smyslu. A jistě, že nemohou ostatní členské státy zavírat oči před takovýmito problémy. Minister, který, o tom hovořil přede, který hovořil přede mnou, se o tom také zmínil zmínil. V západní Evropě existuje určité nepochopení romské problematiky. Tam si lidé myslejí, že Romové stále žijí kočovným životem, ale to není pravda. V Maďarsku, eh, Rumunsku, Slovensku se tito lidé usadili. Jistě, oni jsou schopni přesídlit do jiného státu, ale pokud nechceme tady obrovské masy lidí, cestovat, aby cestovali napříč Evropou, tak je třeba, aby přispěli i další země v Evropské unii, ve kterých nejsou velké komunity Romů je třeba, aby tyto země pomohly zemím, kde jsou Romové usazení, jinak se nám ty problémy nepodaří vyřešit. K otázce paní Gál. Ano, to je také důležitá věc. Peníze jsou vždycky problematickou záležitostí, fondy nejsou postačující, finanční prostředky nejsou dostačující proto, aby došlo ke kvalitativním zlepšením nová fáze finančního plánování se teď vlastně v Unii e, brzy e, otevře, takže o tom budeme mít možnost hovořit. Ale dřív, než budeme hovořit o nových zdrojích, hovořme také o těch e, původních, o těch, které dispozici jsou Měli bychom se znovu podívat eh, bedlivě, jak, byla, eh, jak byly ty finanční prostředky využity. Měli bychom nechat vypracovat eh, studie o dopadech. Byly ty peníze využity za dobrým účelem, byly vůbec získány těmi, na které byly určeny. Tady je třeba opravdu realizovat velmi podrobnou studii, sérii studií o dopadech a z toho vyjít dřív, než se rozhodneme, jaké částky tedy mm, dát k dispozici do budoucna, abychom radikálně situaci změnili. Tady bych chtěl vysoce ocenit Evropský parlament, protože regionální fondy například poskytují finanční prostředky s e, cílem zlepšení e, těch e, životních podmínek lidí. A to je velmi důležité. Jistě je velmi obtížné vědět, zdali členské státy budou schopny využít těchto prostředků, které k dispozici jsou, nebo ne. Samozřejmě, e, dokud to neskusíme, tak to nezjistíme. Musíme to zjistit v praxi. A pak ještě k tomu, co řekla paní Intveld. Je to smutné, ale bohužel nemohu e, na vaše konkrétní otázky konkrétně odpovědět. Chtěl bych nicméně říct, že v rámci sociálního začlenování je pro nás obrovsky důležité bojovat proti diskriminaci e, z etnických důvodů na pracovišti, ve školách, e, na úřadech a tak dále. Takže pro nás je obrovsky důležité, aby tady byli vyškoleni úředníci, se kterými se Romové setkávají každodenně. Tito lidé by měli být bez předsudků, eh, nepředpojatí, když se zabývají eh, žádostmi eh, Romů. Potřebujeme také eh, takové lidi, kteří by byli schopni Romům pomoci poradenstvím konkrétně, aby ty Romové byli lépe připraveni na jednání s úředníky ve státních orgánech. A ještě k Schengenu. Chtěl bych říci asi tolik. Maďarské předsednictví se domnívá, že tyto dvě věci by neměly být propojeny. Roma, romská integrace je jedna věc, šengenský prostor odlišná. stanov stanoviska k tomuhle jsou jiné nebo se liší v členských eh, státech. My samozřejmě bychom rádi, aby se Rumunsko a Bulharsko stalo členy Schengenu. Je to pro nás důležité, protože eh, my jsme prostě jednou zemí v regionu, které se to týká, nemáme nějaké velké, nějaká pře, eh, prostě velká očekávání, ale doufáme, že se to podaří. Není, není ale dobré propojovat tyto dvě věci, jak činí některé členské státy. To je velmi špatné špatné. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Chcete ještě říct něco dalšího, prosím, eh, minister? Děkuji jsem velice vděčný za eh, vaši otázku. Eh, za vaše otázky chtěl eh, bych vám za ně poděkovat. Pokud se domníváte, že to je užitečné, tak se můžeme setkat na závěr našeho předsednictví a já jsem připraven se k vám dostavit a zároveň bych si chtěl dovolit využít této příležitosti a pozvat vás na ty akce, které organizujeme my, konkrétně na to neformální setkání v Budapešti. Doufám, že budete mít pozitivní dojem z Maďarska. Jistě, pane ministře, všichni souhlasíme s tím, předseda, všichni souhlasíme s tím, co říkáte v tomto směru ohledně spolupráce. Těšíme se na tuto těsnou spolupráci s rotujícím předsednictvím, s maďarským předsednictvím především v této oblasti, která nás zajímá. Je to nesmírně důležité a je to na pořadu jednání již určitou dobu pro celý Evropský parlament a především zde ve výboru LIBE. Sociální začlenování je určitý cíl, eh, který eh, si vlastně Evropská unie eh, vytkla v rámci Lisabonské smlouvy a boj proti diskriminaci je na tom stejně je to o to důležitější, že tady hovoříme o romském etniku napříč Evropou. Máme takovou průběžnou zprávu, průběžnou rozpravu, ale obecně řečeno, samozřejmě budeme víc než rádi, když se k nám do výboru Libe vrátíte, abychom mohli prodiskutovat vývoj eh, během rotujícího předsednictví, abychom mohli zmapovat eh, to, jak se věci vyvíjejí. Takže přejeme vám eh, hodně úspěchů, děkujeme vám za čas, který jste si vyhradil pro výměnu názorů s našimi členy výboru o k tomu, abyste pohovořil o prioritách maďarského předsednictví a chci také poděkovat eh, poslankyním a poslancům, kteří eh, dodrželi disciplinovaně čas a těšíme se na další setkání během maďarského předsednictví. Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, máme ještě jeden bod eh, před námi během tohoto dopoledního eh, zasedání. Máme ještě trochu času, týká se to velmi důležitého bodu a týká se to boje eh, Evropské unie proti terorismu dosažené úspěchy a budoucí úkoly. Tento bod máme na pořadu jednání dnes, kdy jsme všichni vlastně vyjádřili svou maximální účast a e, smutek nad e, smrtí obětí teroristického atentátu na moskevském letišti. Musíme se ještě více semknout a združit své úsilí, abychom vytvořili skutečnou unijní strategii proti terorismu a proto vlastně v následujících minutách budeme e, hovořit o pracovním dokumentu, kterým je sdělení komise, e, to znamená protiteroristická politika Evropské unie, dosažené úspěchy, budoucí úkoly. E, toto se odehrává v rámci zprávy z vlastní iniciativy ke stejné mu tématu, ke kterému je vlastně předkladatelkou stanoviska paní Sofie Inveld. Takže vyslechneme ji a potom dáme příležitost dalším kolegyním a kolegům, abychom tuto věc prodiskutovali. A nepochybně tady je také možnost E, vyslechnout zástupce komise a předsednictví. Slyš, viděl jsem, že paní Sipil se tady hlásí, má technickou připomínku, prosím, máte slovo? Ne, není tomu tak? Vy jste jenom chtěla e, požádat o slovo a vy také, paní Strasser, dobře. Takže paní Intveld nejprve a pak další. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, velmi správně jste se zmínil o eh, té události včera a já si myslím, že každý takovýto teroristický útok nám jenom připomíná, jak absolutně nutné je, abychom měli protiteroristické politiky, které by byly skutečně efektivní. To je smyslem toho všeho snažení. Nicméně za posledních deset let eh, těchto protiteroristických politik jsme učinili eh, velice málo co do hodnocení eh, jejich efektivity, pokud vůbec něco. Když se podívám na ten pracovní dokument, který je vlastně takovým před polím toho, té závěrečné zprávy, takže těch posledních deset let, nesnad, že by předtím k těm věcem nedocházelo, ale máme takový pocit, že od 11. září se charakter teroristických eh, aktivit eh, zásadně proměnil a vlastně také evropská eh, spolupráce v boji proti terorismu za to období výrazně zintenzivněla, tak se proto zabýváme tímto obdobím posledních deseti let. Vždycky se snažíme hodnotit nějaké opatření, ať už se jedná o infrastrukturu, o politiku v oblasti vzdělávání, e, prostě ve všech oblastech a především teď v době hospodářské krize, když si je třeba e, utahovat opasky, tak velmi kriticky pohlížíme na všechna opatření, jestli budou efektivní, kolik budou stát, jestli jsou zapotřebí. Nicméně tady je to, že protiteroristické politiky zdá se nejsou předmětem takovéhoto demokratického přeskumu. A proto si myslím, že je velmi dobře, že teď vedeme tuto rozpravu. Evropský parlament opakovaně volá po eh, hloubkovém zhodnocení evropské protiteroristické politiky v tom nejširším slova smyslu. Evropská komise teď přišla s takovým prvním pokusem o podobné hodnocení. Já jsem skutečně vděčná za to, že tady něco je na stole, ale zároveň si uvědomuji, že to je velice skromné hodnocení a to se vyjadřuji velice obezřetně. Ono je tam vlastně schrnuto pouze několik opatření, která byla přijata, aniž by se tam hodnotil ten dopad co do zvýšené bezpečnosti, protože o to nám přece jde. Chceme vědět, zda ta opatření k nějaké zvýšené bezpečnosti vedou. Takováto otázka je, eh, tu je třeba nastolit a v tom dokumentu se nepokládá. A navíc se v tom dokumentu komise hovoří pouze o určité kategorii opatření a přitom opatření jako eh, hromadný sběr osobních údajů je zcela vyloučeno účinnost tohoto dokumentu a přitom je to právě ten hromadný sběr, který představuje nejvíc takovou e, složitou záležitost. Takže já musím říct, že z mý, v mém dokumentu e, či můj dokument byl z nějakých byrokratických důvodů, které mi unikají, rozdělen na dvě části. Já chci ujistit všechny, že se jedná o jeden dokument. Snažila jsem se v něm vytvořit takový seznam otázek, která, které podle mne by měly být položeny při hodnocení účinnosti protiteroristických opatření. Já tam nepřicházím zatím s žádným hodnocením, odpověďmi či závěry, ale kladu otázky. Chci Chci tady učinit jedno klíčové doporučení Evropské komisi především a doufám, že vy toto doporučení podpoříte. Je tedy třeba, aby toto důkladné hloubkové hodnocení prováděli, eh, prováděl panel nezávislých expertů z různých eh, oblastí. Eh, experti na bezpečnost, na rozpočet, na občanské svobody. Prostě ta škála musí být velmi široká a ten panel musí být nezávislý, protože je zřejmé, že Evropská komise není buď k tomuto vybavena, anebo ani nemá zájem o takovouto hloubkovou analýzu. Jaké aspekty by měla sledovat takováto analýza? Nejprve ta Efektivita. Samozřejmě, už jsem to řekla, ta opatření přijímáme, protože chceme bezpečnost, zvýšenou bezpečnost. E, Získáváme ji. Já vím, že tady nejednáme nějak e, v racionálních číslech, nelze to e, kvantifikovat, ale nemůžeme zase nic neříct o účinnosti těch opatření, protože pokud o tom vůbec nic neřekneme, tak nastává otázka, zda jich je vůbec zapotřebí. Ta účinnost musí být hodnocena velmi podrobně potřebujeme se zabývat nejenom tou preventivní e, částí, ale také vyšetřováním a e, prostě e, dalším řešením těch problémů. To je důležité. Pak je tady druhá kategorie kritérií spojených s náklady na ta opatření. Jak jsem řekla, teď je čas hospodářské a fiskální přísnosti a všechny vlády všechny parlamenty velmi zblízka hledí na veškeré návrhy, které e, prostě sebou nesou finanční zátěž a každý, e, každou minci obracejí několikrát v ruce. Takže my tady máme oblasti jako zdravotnictví, školství a, tam, tam a další, kde to velmi podrobně zjišťujeme a tady z nějakého důvodu se tak nečiní. Kolik to všechno stojí? Já vůbec neříkám, zda je to moc či Eh, málo, ale zajímá mě kolik. Kolik to všechno stojí, tato opatření, jak eh, co se týče evropského rozpočtu, tak eh, národních rozpočtů, které to vlastně krytý, kryjí z, hlavních, z hlavní míry. A pak tady je teda určitá studie ze strany komise, která snad se s tím začala zabývat a do nějakých dvou měsíců bychom měli mít přesnější, konkrétnější údaje a pak snad budeme hovořit Eh, o něčem konkrétním. Já jsem mimochodem docela zaražena z toho, že naše vlastní oddělení pro rozpočet není schopno nám tyto údaje poskytnout. Pak bychom se také měli zabývat tím, jak velké náklady nese soukromý sektor, protože čím dál tím víc jsou ta protiteroristická opatření v rukou soukromého sektoru. Na něj se to přelévá. Eh, my se snažíme získat ty informace eh, z leteckých společností, z letišť, z bank, z poskytovatelů telefonních služeb, že Je tady celá e, e, řada e, těchto soukromých institucí, od kterých, pardon, chceme v tomto směru, aby byly aktivní, aby ty opatření realizovaly. A ta opatření určitě něco stojí a my potřebujeme vidět kolik. Třetí věc. Tam to asi nemusím ani moc vysvětlovat to je prostě eh, ten dopad proti eh, teroristických eh, politik na občanské svobody, na základní práva, na právní stát jako celek. Asi o tom nemusím hovořit moc dopodrobna, protože v tomto výboru zvlášť jsme o tom hovořili již velice podrobně a podrobnosti další najdete v tom pracovním dokumentu. A čtvrtá rovina, to je ten demokratický přeskum a odpovědnost. Viděli jsme, že proti teroristům politická opatření se posunula eh, z toho eh, z té oblasti justice a orgánů prosazujících právo do oblasti vnitra, eh, tajných služeb a tak dále. A to znamená, že je obrovsky obtížné tady vykonávat jakousi demokratickou kontrolu a dokonce i žádat prostě o nesení určité odpovědnosti. Já vím, že tady začíná e, prostě vznikat něco jako Evropská tajná služba. E, je tady sice a další skupiny, které pracují ve stínu e, mimo hlavní směr. Nicméně já to dokážu pochopit, že tomu tak je Nejsem zase úplně pitomá, vidím, že někteří souhlasně přikivují. Nicméně pak jsou tady eh, vnitrostátní tajné služby, které jsou přece v našich zemích také předmětem určité formy demokratické eh, kontroly, například národní parlamenty. Eh, my máme také výbor tykem, nevím, jestli to tlumočníci jsou schopni přeložit. Prostě je to takový eh, výbor, který dohlíží nad činností těchto tajných složek a my bychom něco obdobného měli mít i na úrovni Evropského parlamentu. Pokud tady vznikne něco jako Evropská tajná služba, no tak přece tady musí také být jakási eh, demokratická měřená kontrola. To je teda jedno z těch doporučení, s kterým přicházím v tom dokumentu. A v neposlední řadě, pokud se tedy dobereme k nějakým výsledkům toho hloubkového šetření, tak to potom by mělo být základem našich budoucích protiteroristických politik, protože zatím vlastně my vůbec nevíme, zdali jsou ty kroky účinné, zdali to, co se uskutečňuje, je k něčemu, takže bychom asi neměli žádat víc a víc eh, toho samého, co zatím je. Měli bychom se asi zastavit v čase, podívat se zpět, zjistit, eh, jak a co děláme, zdali je to efektivní a pak si teda něco sformulovat do budoucna. A také nesmíme ztrácet ze zřetele eh, současné nové události. Všichni jsme byli svědky toho, s čemu došlo v Tunisku, začíná se to vařit také v Alžírsku, pak je tady Jemen, to bylo až dosud místo, odkud vlastně teroristé pocházeli, kde se vycvičovali a tak dále. A na všechny tyto věci bychom měli být schopni flexibilně reagovat. A závěrem ještě k postupu a časovému harmonogramu, takže teď je na stole pracovní dokument. My připravíme návrh zprávy na základě i vašich příspěvků dnes a pak to prostě eh, bude předmětem toho běžného postupu, hlasování ve výboru, hlasování na plenárním zasedání, někdy před prázdninami pětitýdnovou e, pauzou letní, doufejme. Také navrhujeme, aby bylo uspořádáno slyšení, kde bychom vyslechli evropské a případně i neevropské experty. E, musí to být, mohou to být třeba i američtí experti, e, experti na bezpečnost a experti z dalších oblastí, které jsem zmínila. A pak eh, po tom slyšení předložíme pozměňovací návrhy a budeme postupovat dál až k hlasování. Děkuji za pozornost a těším se na vaše příspěvky. First, let's, let's, yes, let's hear, let's hear. Dobře, takže teď poslankyně a poslanci. Pan Gias de Mera, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci eh, říci, že tato záležitost je pro mě velmi důležitá, proto nejsem na dalších jiných místech, kde jsem přislíbil svou přítomnost. Já chci tady říci následující věc. Uh, nepřátelé demokracie jsou ti, kteří se snaží dosáhnout svých cílů, nebo řekněme dosáhnout jich za cenu porušování suverenity národů a států. Teroristé jsou ti, kteří útočí na naše základní práva a jsou to ti, kteří bojují proti právnímu státu. Bezpečnostní složky států mají za cíl legálním způsobem zajistit bezpečnost evropských občanů. A to i za rizika ztráty vlastního života. A proto tady tato zpráva nebo toto sdělení potřebuje ještě další věci. Potřebujeme lepší znalosti a zkušenosti. Zkušenosti se nerovnají znalostem. Potřebujeme také nějakou budoucí vizi. Musíme také znát kompetence národních států v této tak velmi citlivé otázce a zároveň musíme klást opravdu velký důraz na morální, jak se morální hodnotu nebo prioritu, privilegium obětí terorismu. Myslím si, že také z toho důvodu se musíme zabývat otázkami koordinace preventivních politik a také politik, které odpovídají nebo reagují na terorismus. Musíme se také zabývat rolí, kterou musí hrát Europol, Eurojust a další jiné příslušné orgány členských států. Tyto role těchto institucí musí být zanalizovány všechny aktivity v rámci boje proti terorismu musí být součástí jednoho balíčku. Balíčku, který odpovídá také všem základním standardům chránícím lidská práva. Souhlasím se Sofí a také tedy budu předkládat své pozměňovací návrhy, které se týkají hlavně demokratické kontroly. Demokratická kontrola by měla být něčím nebo je něčím, co by mělo být jaksi běžnou praxí všech členských států a také vám přeju mnoho štěstí a úspěchu ve vaší práci. Pan Borsellino. Doufám. Mě hrozně zajímá. Promiň. Tato otázka je pro mě velmi důležitá. Jde o bezpečnostní politiku Evropské unie a proto si myslím, že můžeme opravdu velmi úzce spolupracovat eh, na definicích hlavních principů politiky boje proti terorismu, která musí zohledňovat všechna lidská práva. Musíme ale také umět správně zanalizovat pro národní problémy bezpečnosti, protože dnes jsme jaksi ještě tak um, pod tím opravdu ošklivým dojmem z toho včerejšího atentátu eh, v Ruské federaci. Nicméně chci poukázat na to, že nesmíme zapomínat také na jiné důležité a nebezpečné aspekty našeho života. Není to pouze terorismus, je to také organizovaný zločin a dnes jsme o tom také s panem ministrem hovořili. To znamená hovořit o všech těch otázkách, které se týkají jak terorismu, tak také organizovaného zločinu. Je pravda, že obě dvě formy tohoto násilí mají jaksi jiné cíle, nicméně tady existují zcela jasné vazby mezi oběma těmito formami. A velmi často jak si přebírá terorismus určité charakteristiky organizovaného zločinu, stejně jako organizovaný zločin přejímá charakteristiky terorismu. A proto my musíme udělat všechno pro to, abychom zajistili jaksi dlouhou životnost a bezpečnost eh, v Evropské unii. A já jsem samozřejmě připravena vás ve všech těchto otázkách podporovat. Paní Sargentini. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní Intveld za práci a jasně formulované otázky. Je tady opravdu mnoho otázek, na které je třeba hledat odpověď. Nejprve bych se chtěla zmínit o otázce protiteroristických opatřeních mimo Evropu. Ta protiteroristická opatření jsou dnes často užívána či zneužívána pro omezování eh, aktivistů v oblastech lidských práv. Zaznamenali jsme to v Ugandě, v Keni a v dalších zemích, kde tato opatření vedou k cenzuře v novinách, vedou k omezování prostoru, který mají aktivisté pro obhajobu lidských práv. A Vysoký komisariát pro eh, lidská práva na toto velice jasně poukazuje a zmiňuje i rizika takovýchto opatření. Paní Intveld chce proskoumat eh, vše, co se učinilo v posledních letech a účinky těchto aktivit. A já bych k tomu chtěla ještě něco dodat. Ve Spojeném království se nyní zabývají otázkou vlastně zmírnění protiteroristických opatření, protože omezovala lidská práva, porušovala lidská práva. My jsme to samozřejmě říkali už před deseti lety, ale nyní se tedy situace reviduje a zdá se, že je na čase začít opravdu mluvit o zmírňování těchto opatření. Také by bylo asi dobré udělat dvě následující věci. Požádat agenturu pro základní práva, aby informovala, jaké případy porušování lidských práv byly zaznamenány od roku 2001, tak abychom získali celkový přehled o situaci. A za druhé, abychom v naší diskuse také měli informace o návaznosti na prošetřování letu CIA. Možná by bylo dobré, aby třeba vznikla nějaká zpráva z vlastní iniciativy na toto téma je to i, eh, souvisí to s vaším doporučením číslo 7. Pak je tady ta eh, oprávněná otázka, kolik to všechno stojí. Aniž eh, bych se tedy chtěla vyjadřovat k tomu, zda je to hodně nebo málo, protože je to citlivá otázka, vy ve svém pracovním dokumentu uvádíte, kolik to stálo soukromé firmy, kolik to stálo daňové poplatníky. To jsou otázky, které jsou určitě zajímavé. A potom mohu citovat eh, z noty koordinátora pro boj proti terorismu z listopadu 2010. Tam se uvádí, Otázka diskriminace a společenské marginalizace je rovněž relevantní v kontextu boje s terorismem je, dalo by se příliš jednoduše říci, že diskriminace a sociální marginalizace vede lidi k terorismu. Ta proces, ten proces je složitější, ale lepší začlenování do společnosti by omezilo vlastně šířité líně lidí, kteří mohou být náchylní k terorismu. Je tedy třeba i v tomto kontextu zkoumat naši protiteroristickou politiku. A já myslím, paní Intveld, že to by určitě bylo velice zajímavé obohacení vašeho pracovního dokumentu. A klíčové je, aby deset let po roce 2011 abychom si tedy ujasnili, co je zákonné a co je nezákonné, co se smí a co se nesmí. Uh, protože pořád se diskutuje o morálních otázkách, ale nediskutuje se o těch právních otázkách a o lidských právech. Děkuji. Děkuji, paní Hankis. Děkuji, pane předsedo. Tento pracovní dokument hovoří o velmi zajímavém směru. Je také velmi logický, což se nestává tak často, že by nám byly předkládány takovéto dokumenty. A z toho důvodu bych velmi ráda autorce pogratulovala. Mám dvě otázky, jelikož máme eh, velmi málo času. V souvislosti s těmito otázkami lze nebo by se mělo hovořit o spoustě jiných věcí. Nicméně, v souvislosti s bojem proti terorismu se hodně debatuje samozřejmě o určitých klíčových otázkách. A co se právě týče těchto klíčových otázek, tak ty se zaměřují opět na určité body. A většinou jde o to, že ve chvíli, kdy jde jaksi o soukromí a bezpečnost, tak ve chvíli, kdy tady dochází k porušení té rovnováhy, tak ta otázka, která vyvstává, je, jakým směrem nebo na jakou stranu se to všechno převažuje. Ku, ku prospěchu čeho nebo koho. Velmi často se také hovoří o phishingu, to znamená o snaze získávat přes internet určité osobní údaje. A někdy získávat příliš soukromé údaje může být opravdu na hranici se zákonem. My se samozřejmě snažíme lidi chránit, chránit jejich osobní údaje, ale je třeba také zohlednit zajištění bezpečnosti. Já teď tady nemám čas zacházet příliš do detailu, ale chci pouze poukázat na to, že tady existují nové formy zločinnosti. A já si myslím, že tady jde o to, aby se nám podařilo předložit nějaký takový podobný závěr, jaký jste předložila vy. To znamená, na základě čeho budeme eh, rozhodovat o tom, co se smí a co se nesmí. To znamená, že tady jde opravdu o vzájemnost. Ve chvíli, kdy budeme chtít, aby nám Spojené státy americké poskytovaly určité údaje, a já s tím souhlasím, myslím si, že by to bylo dobré, tak je třeba se zamyslet nad tím, který orgán bude tyto údaje přijímat. Někdo hovoří o Cicenu, někdo hovoří o Eurojustu nebo o Europolu. Ale to je v každém případě otázka, která je ještě stále otevřená a my se musíme zamyslet, kdy a jaké řešení přijmeme. my se musíme opravdu zaj- my musíme zajistit, že nějaký takový jaksi jasný směr bude určen, že budeme mít nějaký pevný pilíř, v rámci něhož budeme pracovat. Takže tato citlivá otázka v oblasti boje proti terorismu je zcela zásadní. Nicméně mám tady takový pocit, jako kdyby teď více, jak si té rozhodovací kompetence přecházelo od parlamentu k odborníkům. A teď tady ta další otázka v souvislosti s těmi nezávislými odborníky. Může být nějaký odborník zcela nezávislý vůbec? Já jsem v posledních letech eh, četla hodně dokumentů o boji proti terorismu a toho všeho, co jsem se naučila, přečela jsem zjistila, že mezi odborníky, stejně jako mezi námi poslanci, existují ty stejné rozpory. To znamená, že eh, oni zastávají také protikladné názory, co se týče právě zasahování do soukromí nebo ochrany osobních údajů. Samozřejmě, že bych mohla číst ještě další údaje. Nicméně já se pouze obávám, že tady jde o takové jaksi zmnožení problémů a ne hledání řešení. Já souhlasím s tím, že ve chvíli, kdy se vytváří nějaká nová instituce nebo orgán Evropské unie, je třeba vytvořit také nějaký orgán, který bude vykonávat nezávislou dohlížecí nebo kontrolní funkci i u nás v Maďarsku existuje takový nějaký podobný parlamentní výbor, takže ano, něco takového musíme vytvořit, ale je třeba se nad tím zamyslet. Například v Maďarsku členové tohoto výboru musí projít bezpečnostní prověrkou. A je třeba se nad tím zamyslet, jak budeme konat my. Bude nějaká taková prověrka nebo kontrola probíhat zde? Nebo kdo bude stanovovat podmínky toho, jakým způsobem tyto kontrolní prověrky by měly být prováděny. To znamená, že ve chvíli, kdy my nějaký takovýto výbor budeme vytvářet, tak se musíme zamyslet nad tím také, jakým způsobem bude probíhat taková kontrolní prověrka těchto členů a kdo ji bude vykonávat. Také bych se vrátila k tomu, co říkal kolega Augustín před chvilinkou, co se týče té vnitřní bezpečnosti a této strategie. Já bych byla opravdu velmi ráda, kdybychom nadále mohli s vámi spolupracovat a to ne pouze z politického hlediska. Děkuji, paní Sipl. Děkuji, pane předsedo. Někdy si nejsem jistá, zdali má terorismus pouze jeden cíl. Ale pokud by tímto jedním cílem terorismu měla být, mělo být zničení demokracie, našich demokracií, tak si myslím, že bychom opravdu měli spolupracovat. Myslím si, že bychom měli hovořit o celkovém charakteru všech těch mm, opatření, která budou přijímána v rámci boje proti terorismu. To znamená ne pouze o konkrétních jednotných opatření, ale o jejich celkovém směru. Je třeba se zamyslet nad tím také, zdali tyto, tato opatření budou mít v souvislosti eh, se spoluprácí s třetími státy opravdu tu sílu nebo ten smysl, který, chce, který, který, který, kterou chceme dosílit vlastně. To znamená, bude ten způsob, o kterém v tuto chvíli hovoříme, dostatečně efektivní a účinný? Nicméně mám ještě jednu připomínku eh, mojí kolegyně, eh, paní Hejt, a Ona je stínovou zpravodajkou pro protiteroristickou politiku a dnes tady s námi nemůže být a proto bych chtěla položit eh, nebo eh, zmínit několik otázek jejím jménem. Anna především chce poukázat na to, že pracovní dokument je velmi kvalitní a že podporuje celou řadu relevantních otázek týkající se sdělení komise a především podporuje zaměření na základní práva a požadavek více analýzy nákladů a přínosů stávajících opatření. Nicméně eh, klade se i další otázky, chtěla by teda, tedy analýzu i na následující témata. Za prvé, větší vyjasnění toho, jaká opatření by se měla přijímat na úrovni EU a jaká na úrovni členských států, eh, s tím, že členské státy jsou hlavní aktéři této politiky. velké nebo obsáhlé systémy na um, úrovni EU často nejsou dost transparentní, zvláště v oblasti ochrany údajů. Musíme také zmínit zásadu subsidiarity Jednotlivé členské státy také mají různé názory na to, jak bojovat s terorismem a mají s terorismem různé zkušenosti. Za druhé, podrobnější právní analýza, kterou by měla provést komise, analýza eh, takzvaného profilování a především v souvislosti s právními předpisy EU o základních právech. A za třetí, eh, koncepce eh, partnerství soukromého a veřejného sektoru v souvislosti s využíváním Eh, internetu ze strany teroristů. To si také zasluhuje podrobnější analýzu. Děkuji. Mr. Strasser. Pan Strasser. Děkuji, pane předsedo. Ano, to je v každém případě velmi důležité téma pro náš výbor. A já bych velmi rád poděkoval všem, kteří se této iniciativy ujali. Důležitost této otázky nebyla potržena pouze tou událostí ze včerejšího dne. Myslím si, že důležitost této iniciativy vnímáme opravdu každým dnem. A proto já si také myslím, že by měla existovat eh, zásadně jaksi dobře fungující koordinace na celoevropské úrovni. Mělo by také docházet eh, k dobré spolupráci mezi Evropskou unii a všemi ostatními partnery, kteří mají zájem na takové spolupráci. Je velmi dobře, že právě tato debata eh, probíhá, i když chci si říci, že naše postoje k této otázce se právě v posledních deseti letech zásadně změnily. To znamená, že teď si klademe tu otázku, jakým směrem se chceme dále vydat, jakým směrem chceme eh, pokračovat. Já bych se eh, rád v podstatě nabídl pro další spolupráci. Já jsem byl také jmenován eh, stínovým zpravodajem Já jsem si vaše dokumenty přečetl a k těm písemným e, informacím, které jsme od vás dostali, budeme také vypracovávat naše stanovisko a co nejdříve mohl také předložíme. V tomto dokumentu se hovoří o některých zcela zásadních principech, které evropští lidovci podporují. To znamená, ty otázky, které se týkají eh, těch požadavků eh, na vypracovávání nějakého hodnocení, nějaké té mapy, o které se zde ohovořilo, tak to jsou otázky, které my eh, podporujeme. Také podporujeme to, co řekla paní komisářka to, co nám bylo předloženo do posava, tak na tom se všichni shodneme, že to neodpovídá našim požadavkům a našim představkám. Samozřejmě, že bezpečnost něco stojí. Stojí stejně jako jako všechna opatření týkající se přistěhovalecké politiky, asilové politiky a tak dále. Ale my musíme zdůraznit, že i bezpečnost něco stojí, ale nicméně všechny ty prostředky, které budeme vyžadovat, musí být využity opravdu co nejefektivněji a také za předpokladu, že bude docházet k minimálnímu omezování základních svobod našich občanů. Co se týče těch principů pro preventivní eh, práci, tak tady co se týče jaksi zasahování do soukromí, to by mělo být také omezeno na to opravdu nejnižší, nejnižší minimum. Eh, dále, co se týče těch eh, analýz a principu nediskriminace, tak to si myslím, to je zcela zásadní. Myslím si, že musíme zajistit, že nebude docházet k analýze osobních údajů 80 nebo 90 našich obyvatel, ale že se budeme opravdu zaměřovat na tu cílenou skupinu, to znamená, že to bude těch ty dvě, maximálně 3 obyvatelstva. Co se týče sdělení, sdělení komise, tak tady si myslíme, že nebyla, nebylo dosažené té míry, kterou bychom si představovali. Nicméně je tady důležitý a zajímavý aspekt a ten spočívá v té roli tajných služeb. A já souhlasím se svou kolegyní. To znamená, budeme se muset zabývat tou otázkou, zda jde o kompetence, které se omazují na národní státy, to znamená na konkrétní členské státy, nebo zdali se budeme snažit o nějakou celoevropskou strategii, která bude koordinována na celoevropské úrovni. O tom samozřejmě budeme muset také hovořit s našimi národními parlamenty. Existují různé osvědčen, osvědčené postupy, to znamená, že se musíme podívat na to, do jaké míry a jakým způsobem tajné služby budou moci pracovat co nejefektivněji. Ne pouze v oblasti bezpečnosti je třeba se tímto tématem zabývat, musíme se tímto tématem zabývat také v oblasti zahraniční politiky a jiných. To znamená, musíme eh, zajistit, aby tady opravdu docházelo k souladu mezi všemi politikami, aby eh, politika bezpečnosti odpovídala také eh, politice obrany a politice zahraniční. To znamená, že musíme se zabývat také otázkou eh, managementu eh, v případech eh, civilních konfliktů, tak, abychom zjistili, mezi čím nebo mezi jakými aspekty existují ty nejzásadnější vazby. Já si myslím, že tato uh, zpráva je velmi rozsáhlá, je velmi, jak si řekl bych, cílevědomá. Uh, Hovoří se v ní eh, o různých eh, sděleních, studiích, analýzách. A já si myslím, že eh, kvůli tomuto velkému množství různých věcí si myslím, že by v této zprávě také měly být stanoveny priority. To znamená říci, co je nejdůležitější a co méně. Já bych v tuto chvíli rád poděkoval všem svým kolegům za spolupráci a ještě jednou zopakoval, že jsem opravdu připraven se na této práci i do budoucnosti dále podílet. Děkuji, vážení kolegové. Připomínám, že tady mám ještě seznam dalších řečníků. Seznam není úplně krátký a toto jednání má končit v půl jedné a ve tři odpoledne budeme zase pokračovat. Pak nás čeká ještě nabitý program a zítra dopoledne opět eh, máme setkání s ministrem spravedlnosti eh, maďarského předsednictví, takže prosím, snažte se eh, opravdu nám pomoci s tím harmonogramem, tak abychom se nemuseli omlouvat tlumočnickému oddělení a abychom to tady mohli skutečně zvládnout. Ještě tady mám i zástupce komise a předsednictví, takže prosím ostatní poslance o stručnost, tak abychom mohli respektovat harmonogram. Pan Foss. Vielen Dank. Děkuji. Já bych také rád podpořil tu myšlenku celoevropské strategie pro boj proti terorismu. Myslím si, že to je pro naši svobodu a bezpečnost eh, zcela zásadní. Myslím si, že naše bezpečnost a svoboda do budoucna bude bez takovéto strategie naprosto nemyslitelná. Co se týče eh, tajné policie a těch jiných věcí, které tady byly z, zmíněny, tak to je samozřejmě velmi důležité, ale ještě bych rád zmínil technologie a ten eh, vlastně cybercrime nebo mm, kyberzločin, tak eh, to si myslím, že jsou aspekty, které by měly hrát velmi velkou roli v této strategii. Co se týče eh, nákladů, tak já chci říci, že se musíme dívat hodně do budoucna, protože v dnešní době by se nám mohlo zdát něco příliš drahé, ale za pár let by to mohlo stát také dvakrát nebo třikrát tolik. Eh, k tomu, co řekla kolegyně z Argentíny. Velká část z toho, eh, co bylo řečeno, eh, v podstatě ne zcela odpovídá mé představě strategie pro boj proti eh, terorismu. Myslím si, že to spíše byla taková politic, bylo politické prohlášení a já si myslím, že eh, strategie pro boj proti terorismu by měla vypadat trošičku jinak. Mimo jiné by měla také obsahovat všechny informace týkající se trestního stíhání a tak těch opravdových věcí, které se týkají zločinu. <clears throat> Děkuji. Já bych chtěla říci, že bezpečnost eh, je v rámci eh, protiteroristické eh, politiky spíše utopií. Skutečně absolutní bezpečnost a určitě to všichni víme. To znamená požadovat bezpečnost a efektivitu, aniž bychom na to byli experti, to je trochu rizikové. A uvedu jednoduchý příklad který tedy souvisí právě s otázkou bezpečnosti a ukazuje, proč je obtížné bezpečnosti dosáhnout. Můj bratr Alberto, který je tedy zástupce starosty v Sevilě, byl zavražděn um, etou spolu se svou manželkou. A tato organizace se normálně dává do souvislosti s Baskickem protože ty atentáty páchají především v Baskicku, ale páchají atentáty i na dalších, v dalších částech Španělska. A pár dní předtím, než zavraždili mého bratra, jsem se o shodu okolností ptala, jestli má strach, jestli má nějakou ochranku. A on mi řekl, ne, nedělej si starosti, já jsem asi osmistý eh, v pořadí. Nicméně i tak byl zavražděn se svou manželkou a mm, zůstali po nich tři sirotci a ehm, asi kdyby byl lépe chráněn, k vraždě by nedošlo. A já se tím snažím naznačit, že je obtížné chránit občany na 100%. Nemůžeme skutečně ochránit všechny občany. Můj bratr byl politik, byl cílem a přesto nebyl chráněn. A já tedy chci poděkovat zpravodajce za to, že nadnesla toto téma a že eh, tady, tady je ta zpráva z vlastního podnětu o protiteroristické politice, protože je to určitě velice užitečné a třeba to přispěje k záchraně eh, života některých občanů. Chci zopakovat, že budu velmi ráda spolupracovat třeba prostřednictvím pozměňovacích návrhů na této zprávě a eh, doufám, že tedy přispějí k tomu konečnému výsledku je tady ještě jedna věc, kterou bych chtěla říci. Překvapuje mě, že se tak málo pozornosti věnuje obětem terorismu v Evropské unii. Já bych chtěla skutečně obětem vrátit ten, ten význam, tu důležitost, a je to důležité i v této zprávě o boji s terorismem, eh, skutečně zohlednit názor obětí. Eh, to je z mé strany vše a doufám, že budeme moci hovořit o terorismu bez komplexů, bez předsudků, bez eh, jaksi předem vytvářených eh, představ a že se nám tedy podaří dosáhnout té rovnováhy mezi svobodou a bezpečností. Já, mě velice záleží na svobodě ale kdo nepoznal na vlastní kůži terorismus, tak vždycky tu eh, bezpečnost trochu podceňuje a dívá se na to s předsudky. A já chci tady v této souvislosti podpořit eh, zpravodajku i všechny kolegy v tom, abychom skutečně postupovali eh, jaksi s otevřenýma očima. Děkuji. Děkuji. Pan Bronz. Děkuji, pane předsedo. trochu mě znepokuje identifikace příčin terorismu, protože příčiny se často mohou eh, zaměnit za odůvodnění, ale přitom nic nemůže odůvodnit eh, vraždu eh, nevinných lidí s cílem dosáhnout nějakých politických cílů. Řada pachatelů jsou vlastně islamští fundamentalisté, i když ne všichni. Eh, ale eh, často tedy pocházejí z Iráku a Afghánistánu, ovšem v souvislosti s válkami, které se na jejich územích konaly a takovýmto válkám bych mělo, bychom měli zamezit podobně jako chystané válce v Iránu. Eh, pak tady je otázka konfliktu na Blízkém východě. Tento konflikt je velice složitý, ale v podstatě mm, to primárně není naše věc a měli bychom se tedy držet stranu a k žádné straně se oficiálně nehlásit. A také bychom jak si neměli profilovat nějaké obyvatelstvo, které eh, v současnosti je nějak spojováno s terorismem. Ať už to jsou teď muslimové, v, minulosti to byly Irové, eh, ve Španělsku eh, to mohou být třeba lidé z Baskicka. v podstatě může se ho dopustit kdokoliv, nějaký eh, anglický učitel v důchodu se může jak si eh, rozhodnout, že zavraždí nějaké své studenty a eh, nelze tedy nějak škatulkovat lidi podle původu a podle toho, že říci, že tedy jsou to potenciální teroristé. Děkuji, paní Rojtová. Děkuji. Já jsem si vědoma, že už není vlastně čas a mně se velmi líbí struktura, kterou eh, tady vypracovala naše kolegyně. A dovolím si jenom omezit na eh, poznámky k těm eh, základním doporučením, které jsou na konci té její zprávy, toho návrhu. Já bych tam přidala v první řadě důraz na prevenci, což tam vlastně chybí a samozřejmě na úlohu tajných služeb, což tady mý předřečníci už zmiňovali, a nechci to rozebírat. Ale to, co nebylo zmíněno, je samozřejmě problém financování teroristických organizací. A to i přesto, že terorismu využívají nejenom organizace, ale i jednotlivci ke svým cílům a tady jsme samozřejmě v otázce ochrany dát, kterou musíme výrazným způsobem střežit. A to je naší vlastně povinností i tohoto výboru a nás jako poslanců dbát na to, aby ta ochrana dat byla lepší než dosud. Tady ovšem kromě té systémové ochrany dat a souhlasím se vším, co tu bylo řečeno, se musíme taky zaměřit eh, na mm, prostě boj s hackery, protože to, že už se vlastně kradou i eh, mm, no, nebudu teď to rozebírat, prostě ale přes, mm, eh, mm, jak si ta kyberšikana a terorismus přes eh, internet je opravdu už opravdu vážný, vážným problémem. Eh, druhým bodem, který si myslím, že by bylo dobré zmínit v této zprávě na konci, je potřeba větší pružnosti, jednak při zavádění opatření, pokud jsou k nim reálné důvody, ale také i při zmírňování nebo rušení těch opatření. A tady chci jako příklad uvést eh, tekutiny na letištích. My všichni víme, o čem ta řeč je. Víme, že americká eh, administrativa hodlá v letošním roce, je, už to víme několik měsíců, eh, je nepovažuje za dostatečně efektivní a budou omezena, ale přesto stále ta uvozovkách šikana cestujících pokračuje dokonce přibylo i na bruselském letišti eh, šikany ze strany eh, těch sekuriťáků pokud jde o léky. já jsem lékařka byla jsem přímo účastna konfliktu s jedním pasažérem který měl léky které potřeboval ale protože je neznali ti sekuriťáci tak mu je nedovolili vzít a vyhodil mu je do koše takže šlo o oční problémy, které ten člověk měl. Takže tohle to jsou dvě stránky, které je potřeba změnit a my máme sílu je změnit. Bovám se, že nemáme moc jiných nástrojů, co můžeme změnit v Evropském parlamentu, ale toto možná ano. Komise nás neposlouchá, pokud jde o opatření. Přijali jsme k této věci směrnici už před dvěma lety zcela marně. Ale to nejpod, nejpodstatnější považuji boj proti hackerství a ochranu dat současně. Děkuji. <coughs> Děkuji, Latford. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem tady nebyla na začátku té diskuse eh, a že jsem tady neslyšela prezentaci kolegyně Sophie Intveld, protože jsem byla tedy na jiném výboru, kde se hovořilo o eh, tedy mučení a eh, těch tajných únosech. Zpravodajka eh, má ve své zprávě doporučení číslo 6 a 7, eh, kde se právě hovoří o efektivní demokratické kontrole protiteroristické politiky a hovoří o porušování eh, zákonů a lidských práv. Myslím, že toto je třeba i propojit i s tou návaznou prací, na které se doufám brzy dohodne výbor Libe a náš podvýbor. To znamená, abychom zjistili, co se stalo a co členské státy udělali v návaznosti na tu zprávu, o které jsme jednali před třemi lety. A také jsme tedy měli užitečné uh, Eh, zasedání se zástupci Amnesty International a s bývalým zástupcem eh, z OSN pro proti, otázky proti mučení. Takže určitě to jde dobře do souvislosti s tím, co tady doporučuje Sophie Intveld. A je tedy dobré, aby oba tyto výbory eh, zajistili sledování, jak to tedy dopadlo s mučením a vydáváním. A pokud jde o doporučení 1 a 2, samozřejmě je mohu podpořit, nicméně důležitá věc je pokusit se vyhodnotit jak by měla vypadat ta správná protiteroristická strategie. A je třeba, abychom se snažili to skutečně dát do toho kontextu eh, soudnictví a vyše, řádného vyšetřování protože to je právě problém v Evropě a v USA eh, v posledních deseti letech, že ta, ten boj proti terorismu v podstatě přerostl nad rámec právních předpisů a právní ochrany. A my to tedy musíme vrátit zase do, toho, do té perspektivy eh, vyšetřování trestné činnosti, kde je tedy cílem vyšetřovat a při eh, tedy dokázání potom, potom stíhat. Ale ne prostě někam lidi tajně odvážet a nechat je mizet a mučit a podobně je třeba skutečně vymáhat právo řádně podle, podle zákonu, podle, v souladu s trestním právem. Eh, já jsem tady slyšela poznámku paní Sargentiny o revizi protiteroristické politiky ve Spojeném království. Zítra tedy očekáváme prohlášení o revizi této politiky a Eh, která si získávala velkou pozornost a skutečně doufáme, že jakékoliv další nástroje se budou opravdu opírat především o řádné vyšetřování a řádné stíhání a že to tedy nepůjde nějak vlastně mimo eh, to, to trestní právo. A pak tady byla zmínka o tom eh, profilování. Já jsem eh, o tom připravovala zprávu před dvěma roky, eh, kde jsme vlastně navrhovali, abychom se zabývali zákonností takového přístupu. V podstatě se nic nestalo, ale můj obecný postoj je takový, že takovéto obecné profilování je spíše kontraproduktivní, neefektivní a diskriminační. Je neefektivní, protože v podstatě eh, komplikuje spolupráci s policejními vyšetřovateli. Samozřejmě to je něco jiného než eh, jaksi eh, cílený dohled na základě spravodajských informací. A tam pak může to profilování mít eh, eh, svůj význam, jak se jako v profilování pachatelů trestné činnosti, kde prostě to je nějaký základ pro informace o možných podezřelých. A v mé zemi eh, také se tedy ještě zabýváme atentáty z července 2005. Stále se to tedy Eh, prošetřuje a v této souvislosti se zabýváme tím, co eh, bezpečnostní složky věděly před eh, těmito bombovými útoky. Je tady otázka, zda tedy bezpečnostní složky věděly něco, mohly nějak zakročit, mohly nějak předejít těmto útokům. Jak říkal jeden z kolegů, tak prostě ty bezpečnostní složky třeba musí spolupracovat s policií. Velice často prostě oni spolu nemluví a to vedlo k mnoha problémům a nedostatkům v posledních deseti letech. Děkuji, už jsme překročili náš čas a teď tedy ještě poslední před vystoupením paní zpravodajky, paní Morvaj. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy a jelentés új fél. Děkuji. Já chci říci, že jsem velmi ráda, že tato zpráva nám nabízí nový, nový pohled na boj proti terorismu. Tajné služby, vlády a policie se účastní různých aktivit, sledují různé osoby, aniž bychom samozřejmě si byli jisti, zdali tyto aktivity budou efektivní. Jediné, co víme, je, že čím více zasahujeme do soukromí osob, tím efektivnější je boj proti terorismu. Tedy to si lidé myslí, že je pravda, ale v podstatě to pravda není. co se týče například naší účasti v Iráku nebo v Afganistánu. Já si myslím, že naši vojáci tam vůbec nemají být. A myslím si, že při vytváření zákonů dochází k tomu, že se zneužívá strach z terorismu a tím způsobem se přijímají kroky, které tajným službám a vůbec vládám dávají do rukou nové nástroje i pro boj proti jejich oponentům například. A já si myslím, že v rámci Evropské unie bychom mohli vytvořit nějaký orgán, který by z právního hlediska přeskoumal v členských státech vznikající zákony pro, pro boj proti terorismu. V Maďarsku například existuje právní předpis, podle něhož osoba, která je podezřelá z terorismu, může být odposlouchávána a tak dále a tak dále. A to z hlediska ochrany základních lidských práv je nepřijatelné. A proto si myslím, že by bylo velmi zajímavé a užitečné, kdyby se nám podařilo vytvořit nějakou skupinu nezávislých právníků, která by se poté zabývala kontrolou nebo dohlížením nad takovými to vznikajícími zákony. V Maďarsku například teďka eh, mm, se odehrává soud se skupinou Huňa a tato skupina se věnovala hlavně korupci na té nejvyšší úrovni, což samozřejmě eh, má úzký vztah eh, na politiku, na vládu. Členem této skupiny jsou také velmi známí oponenti a jeden z těch nejznámějších oponentů byl opravdu v podstatě Eh, velkým nepřítelem vládních činovníků. To znamená, že si myslím, že nějaká taková celoevropská aktivita, to znamená nějaký celoevropský orgán, který by mohl dohlížet nebo kontrolovat to, jakým způsobem například takové soudní procesy probíhají, by byla jistě užitečná protože velmi často dochází k tomu, že se vedou soudní procesy s politickými eh, oponenty pod záminkou terorismu. Vidím, že zástupce komise, pan Sifr, by chtěl říct pár slov a pak bychom si po teda krátkém jeho vstupu poslechli paní zpravodajku. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto možnost říct tady pár slov v první reakci na to, co tady zaznělo ze strany poslanců a poslankyň. The importance of democratic control, scrutiny in the counter <laughs> a teď tedy jde o to, co je zapotřebí udělat, abychom odnárodnili ten eh, cí, eh, to citlivé téma. Myslím, že tady zazněla řada zajímavých možností. First of all, the communication that the Commission presented v červenci loňského roku eh, komise přišla s určitým stanoviskem. A e, vlastně tam už e, se hovořilo o určitých důsledcích e, strategie, o dopadech strategie, tak jak vznikla v roce 2005. Pak jsme měli tedy to stanovisko, to sdělení z července. Paní Malström o něm hovořila před plénem. Tam se vlastně znovu zopakovalo, že ta strategie je zcela platná a že bude doplněná strategií na nadcházející období s určitými prioritami a také pro eh, určité protiteroristické eh, eh, kroky. To bylo politické zhodnocení. A za druhé, technické hodnocení také proběhlo, když jsme připravovali politické sdělení v červenci loňského roku. A souhrné technické zhodnocení, to je obrovsky obtížné. Vy jste v pracovním dokumentu hovořila o e, určitých podrobnostech, ale těch problémů je téměř nepřekonatelné množství. E, a možná, že to eh, úsilí by bylo tak eh, veliké, že by ani neodpovídalo těm výsledkům. Navíc se ty věci neustále proměňují. Eh, opatření, která byla přijata v minulosti, nezaručují, že budou efektivní i do budoucna. Jsou tady nové prvky, kde musíme nově reagovat. Za druhé, protiteroristická politika Evropské unie jenom doplňuje národní politiku. Ta je klíčová v této oblasti. A jak vlastně potom tom eh, eh, to tímto způsobem hodnotit, jaké parametry tady vlastně máme pro změření efektivity propojení těch politik na, a opatření na unijní a národní úrovni. E, e, můžeme to snad počítat podle počtu e, odvrácených útoků, či podle jakých hledisek. A pak je tady ještě jedna věc. Co vlastně považujeme z definice za protiteroristické hygienická opatření. Celá řada opatření totiž má mnohonásobný efekt, včetně důsledků pro eh, protiteroristický boj. Eh, jsou to ale opatření nejraznějšího rázu, sociální, integrační a je hrozně obtížné tady hodnotit náklady, administrativní zátěž a tak dále co z toho vyčlenit pro tu protiteroristickou politiku. A proto si myslím z těchto všech důvodů, že komise víc důvěřuje tematickému e, postupu paralelní sdělení, tak jak to vzniklo v červenci, a pak hodnocení e, informačních mechanismů v rámci justice vnitro. To je tematický přístup, který dává globálnější e, pohled, ale nepříliš příliš a pak e, budeme diskutovat konkrétně dnes odpoledne o prekurzorech, takže u těch e, uhodnocení jednotlivých opatření, tam se to dá vystopovat, e, dohledat. To jsem přesvědčen, že je realizovatelné, ostatní téměř nikoliv. Děk, předseda. Slyšeli jsme maďarského ministra dnes ráno a pochopili jsme, že předsednictví v tomto směru zatím nechce e, vystoupit, e, takže pokud souhlasíte, tak bychom dali slovo paní Inveld. Já vím, že to bude obtížné, ale určitě e, budete schopna poskytnout rezimé z toho, co tady dnes ráno zaznělo. Děkuji, budu stručná, takže nebudu schrnovat rozpravu, protože většina lidí, co tady jsou, byla přítomna celou dobu dvě poznámky a chtěla bych také reagovat na výstup z komise. Myslím si, že je zajímavé si uvědomit, jak vlastně jsme začali e, s diskuzí o hodnocení e, doposud realizovaných e, opatření proti, v boji proti terorismu a postupně ta rozprava se přesunula k hlediskům do budoucna. A já bych chtěla zdůraznit všem kolegům, že teď hovoříme o hodnocení stávajících kroků. Nevytváříme novou strategii. To bude možná další etapa, ale zatím mluvíme o tom, co se do, realizovalo do posud. A jak paní Jiménez správně řekla, nemělo by to tady být e, nějak ideologické, i když já proti ideologii nic nemám, ale posledních deset let se vlastně diskutovalo na základě nějakých hypotéz, často velice divokých, sítích, eh, které nevyplývaly z nějakých faktů. Takže cílem tohoto snažení je poprvé dostat nějaká skutečná fakta na stůl. Prohlášení tady zazněla. Mo- bylo tady řečeno ze strany ministrů, že potřebujeme PNR, protože eh, zatím je bezpečnější cestovat mimo Unii než uvnitř. Mně to připadá jako dost divoké tvrzení. Máme k tomu nějaké důkazy. Za posledních deset let se žádná naše žádost o důkazy nezhmotnila v nic konkrétního. A k Evropské komisi. Omlouvám se, v zásadě eh, souhlasím s vaším prohlášením. Pokud říkáte, že je téměř nemožné prokázat, účinnost, užitečnost těchto politik, tak to se omlouvám. Ve stejné větě prakticky jste řekl, že strategie boje proti terorismu je stále platná, takže budeme pokračovat se stejnou strategií. Na základě čeho? Já se ptám, na základě čeho? Vždycky slyšíme, že e, protiteroristické politiky jsou nutné, možná, že ano a do značné míry je tomu jistě tak, ale my chceme prostě nějaké důkazy. A já si nemyslím, že nějaká jiná oblast, kterou legislativně upravujeme, by eh, to takhle, že by to v ní takhle bylo možné. Potřebujeme, dejme tomu, nový most či železnici. Nemůžeme to dokázat, ale věřte nám, jsme vláda. Takhle to prostě v těchto sektorech nejde. Já se omlouvám, ale musíte se více snažit. A v mém pracovním dokumentu je celý dlouhý seznam velmi konkrétních otázek, na které je je možné odpovědět a pokud ne, pokud Evropská komise nemůže odpovědět na tyto otázky, tak nemá překládat návrhy. Vy říkáte, že váš dokument je politickým hodnocením toho, čeho bylo dosaženo. No ale to je přesně to, co není e, tento dokument. Vy hodnotíte to, co bylo rozhodnuto. Vy, roz, e, vy hovoříte o opatřeních, která byla rozhodnuta a dokonce ani nemluvíte o tom, jak byla realizována a to je další téma, o kterém se ve svém dokumentu ani nezmiňuji. E, mluvím o E, vlastně ta implementace těch opatření, to je patetická záležitost. Celá řada států to vlastně vůbec nedělá a ta opatření jsou přitom urgentní a nutná. Vy musíte hodnotit to, co bylo dokončeno. My dnes vlastně vůbec nevíme na základě vašeho dokumentu, zdali jsme v bezpečnější situaci než před deseti lety. Máte pravdu, když říkáte, že je velmi obtížné stanovit objektivní parametry, ale my se o to musíme snažit. Toto je přece demokracie. Celá tato rozprava se týká toho, jak chceme chránit svou demokracii a své základní svobody. O to tady jde. Takže pokud nevěříme uh, už v demokracii, pokud nevěříme v demokratickou kontrolu, uh, odpovědnost a transparentnost, no tak to můžeme zabalit a jít domů. Pokud činíme opatření, která mají uh, určité Eh, která jsou prostě nákladná. A teď budu trošičku cynická. Někteří lidé těží z těchto opatření. Lidé si na tom udělali celé profese. Já nejsem nic mm, proti tomu, aby lidé vydělávali, ale hovoříme tady, hovořme tady jasně, čí peníze vydáváme a proč, čí svobody omezujeme. Pokud komise toto nemůže prokázat vůbec, no tak já si nemyslím, že bychom měli nějaká opatření v tomto parlamentu přijímat a závěru říkáte, že je obtížné odlišovat politiky boje proti terorismu, protože jsou, jak vy říkáte, opatřeními eh, vlastně Eh, multifunkčními. Já si myslím, že to je nesmysl, protože většina opatření byla definována jako opatření v boji proti terorismu a vy jste tady vytvořili určité pravomoce pro veřejné orgány, které nejsou vůbec spojeny s bojem proti terorismu. Já jsem se snažila některé ty opatření prostudovat eh, do větší hloubky a přitom Eh, jsou ta opatření nefunkční a ta, ty pravomoce jsou eh, užívány z 95% pro účely, které s bojem proti terorismu nemají vůbec nic společného a o tomhle přesně bychom měli hovořit. Mluvíme přece o právech našich občanů, o jejich bezpečnosti, o jejich financích a prostě musíme, a to je naše povinnost, eh, občanům vysvětlovat, co děláme a proč. Takže já doufám, že Evropská komise bude spolupracovat s Evropským parlamentem, tak jak jsou tady všichni kolegové nesmírně kooperativní, a že nám komise předloží důkladnou, eh, důkladné zhodnocení jako základ pro další opatření v boji proti terorismu. Ano, paní Invel, to bylo skutečné prohlášení, silné prohlášení, je to eh, tedy debata, která probíhá a bude probíhat dále. Předseda je tak laskav, že děkuje tlumočníkům, děkuji účastníkům za dnešní dopoledne. Eh, přerušuji naše jednání a eh, odpoledne se